Kolegové, domnívám se, že bychom již dále neměli čekat. Nadále ještě přicházejí další hosté, ale neměli bychom dále zdržovat začátek toho této schůze. Nyní máme společnou schůzi výboru Koter, výboru regionu a výboru pro regionální rozvoj Evropského parlamentu a já spolu s kolegou Vožňákem budeme spolupředsedat tomuto výboru a my jsme se letos rozhodli řešit na naší společné schůzi čtyři témata, která jsou čtyřmi základními bloky budoucí politiky, budoucího rámce pro období 2014 až 2020. Nejdříve je to blok týkající se více úrovní rovněvé zprávy, partnerství a také kodexe uchování. Za druhé se budeme zabývat tematickou koncentrací, za třetí se hodláme zabývat územním rozměrem politiky soudržnosti a za čtvrté je to společný strategický rámec, který je novým nástrojem pro lepší organizaci politiky v budoucnosti. Já chci ještě jednou zopakovat, že se setkáme ve velice důležitém a také kritickém okamžiku v Evropském parlamentu. Již jsme zahájili jednání s Evropskou radou ve funkci spolulegislátora a jednáme o společném strategickém rámci a my také jako parlament jsme zapojeni ve funkci zpravodajů a tak také jsme v této funkci zapojeni do jednání o více letem finančním rámci. A tyto dvě věci budou rozhodující pro to, jak bude v budoucnosti vypadat politika soudržnosti. My jako parlament poprvé v historii evropské integrace jsme v pozici, kdy můžeme více ovlivňovat budoucí politiku. My legislatujeme e, pod takzvanou, e, za takzvaným e, řádným postupem. To znamená, že my máme stejnou pozici jako Evropská rada, takže jednání jsou skutečnými jednáními a proto je důležité dospět ke kompromisu. A máme před sebou výzvy e, velice důležité, tak abychom správně nastavili tuto politiku. Jako poslanci jsme velkými obránci partnerství v této politice, protože my se domníváme, že partnerství je zásadním rysem tohoto systému, nejenom z hlediska demokratické legitimity, ale také z hlediska výkonnosti a dopadu. My také silně podporujeme flexibilitu, která umožní implementovat evropské cíle, tedy to jsou cíle strategie 2020 například, do programu investic, a kde také je třeba, aby byly brány v potaz zájmy regionu a také města obcí. To je tedy flexibilita, která bude brát v potaz jak e, územní potřeby, tak i územní zájmy. My všichni také jsme pro to, co se často označuje za lepší výdaje či za lepší investice. To znamená, my chceme, abychom správně zarámovali naše politiky. My jsme vybrali pro diskusi čtyři témata. Za prvé je to partnerství, více, leta, více úrovňová zpráva. Tak eh, zde my nadále vždy jsme byli pro eh, rozsáhlý princip partnerství této politiky. To není nic nového. My máme také partnerství již nyní. A také víme, že dochází k určitým nedostatkům při implementaci tohoto principu partnerství a právě proto chceme, aby nařízení obsahovalo také pojistky, eh, tak, aby se vždy eh, při, k partnerství přihlíželo. Také chceme, aby na nařízení také dávala eh, silný mandát místním orgánům a také dohoda o partnerství. Eh, není to smlouva o partnerství, chceme mít dohodu o partnerství, která by nám umožnila mít eh, také propojení místních orgánů s vládou při přípravě programu. Také bychom rádi také bychom chtěli lépe definovat seznam těch relevantních partnerů a jejich zapojení do společenského ekonomického života. Co se týče tematického zaměření, tak tady bych chtěla říci, že od samého začátku my v parlamentu jsme byli jednoznačně proto, aby politika soudržnosti byla uvedena v soulad s Evropskou strategií EU 2020. Chceme, aby tato politika velmi konkrétním a měřitelným způsobem přispívala k plnění cílů této evropské strategie pro zajištění inkluzivního a udržitelného růstu. Zároveň ale chápeme, že toto může fungovat jedině, jestliže budeme mít k dispozici dostatek flexibility, která poskytne regionům a obcím větší prostor pro přizpůsobení programů na e, své, ke svým potřebám dle svých specifik. Zde ta jednání se snažíme vést skutečně velmi silně. Potom tady máme třetí téma, to je ten územní rozměr. Tady se snažíme do nařízení dostat celou řadu změn, které by posílily právě ten územní rozměr, územní komponent eh, tady této politiky. Uvedu nějaké konkrétní příklady. Například nám velice jde o vazby na ten venkovský rozměr, nebo se také snažíme podporovat ty nové nástroje, jako jsou třeba iniciativy ITI nebo rozvoj vedený komunitami. Rovněž také se zasazujeme o lepší koordinaci politik s makroregionální úrovní či s úrovní nebo se strategiemi pro jednotlivá Eh, například povodí. Také se snažíme, aby územní spolupráce byla tedy v rámci celé Evropy lépe eh, finančně ušetřena. A konečně poslední téma. Společný strategický rámec, k tomu jenom velmi stručně, měl by to tady být jakýsi podpůrný nástroj, protože nyní poprvé tady máme tedy eh, nařízení o společných prováděcích předpisech, to znamená společné, společné předpisy, společná ustanovení, která by měla zajistit koherentnost a konsistentnost mezi všemi pěti fondy, do nichž proudí prostředky z Evropského rozpočtu. Jde tedy o to, jakým způsobem tady nastavit synergie, jakým způsobem co nejlépe využívat veškeré fondy, veškeré prostředky. A k tomu by měl sloužit právě společný strategický rámec. Takže to je ode mě eh, vše, co by úvod a nyní dám slovo kolegovi z výboru Koter Marku Vožňakovi. Děkuji. Eh, jsem velice potěšen, že jsem dnes mezi vámi jako nový předseda výboru Koter. Já budu hovořit polsky, takže si prosím nasaďte sluchátka. Vážení přátelé, mám nesmírnou radost z toho, že se setkáváme my z výboru regionu společně s poslanci z výboru pro regionální rozvoj. Mám nesmírnou radost, že se setkáváme se všemi, pro které kohezní politika, politika soudržnosti hraje důležitou roli. Setkáváme se v nesmírně důležitém období, kdy běží vyjednávání o rámcových podmínkách, především o podmínkách týkajících se rozpočtu. A rozpočet nejsilněji ovlivní naši budoucnost. Pakliže tento rozpočet nebude dobrý pro politiku soudržnosti, pak bude velice obtížné, abychom realizovali eh, všechny naše záměry v politice soudržnosti a museli bychom korigovat naše programy. A to jsou naše obavy v současné době. Proto jednáme s výborem regionů. Pardon, proto se účastníme společných jednání s výborem pro regionální rozvoj, protože jsme přesvědčeni o tom, že politika soudržnosti je pro Evropskou unii nesmírně důležitá. Chtěli bychom podpořit především také konkurenceschopnost Evropy. A k tomu potřebujeme silnou politiku soudržnosti. To se mimo jiné projevuje i ve strategii Evropa 2020. Výbor regionů vypracoval své stanovisko a mm, předal ho. Bylo to stanovisko k odpovídajícím fondům a v současné době připravujeme zprávu o společných rámcových podmínkách. Mám tu čest být hlavním zpravodajem v tomto tématu a doufám, že naše stanoviska eh, budou také vyslyšena a přijata a zapracována do eh, stanoviska výboru pro regionální rozvoj, až se o něm bude hlasovat na plenárním zasedání. Vycházíme z toho, že naše stanoviska budou muset být přepracovávána, protože musíme zapracovat veškeré nové ideje a další myšlenky, které se objeví v této souvislosti. Veškeré otázky, eh, které doposud nebyly vyjasněny, zpracujeme nově a vycházíme z toho, že na počátku příštího roku zhruba v lednu bychom vypracovali naše nové stanovisko k nové politice soudržnosti a že ho také schválíme a předložíme radě. Samozřejmě jsem se s mými kolegyněmi a kolegy připravoval na dnešní setkání. Prostudovali jsme si stanovisko příslušného výboru Evropského parlamentu a Sestavili jsme to do tabulky, která má 11 stran. A nesmírně mě těší, že mohu konstatovat, že v takřka všech otázkách jsme si zajedno. Máme tady jenom nepatrné rozdíly, ale domnívám se, že přesto všechno eh, bychom mohli využít toho, že máme tak silného partnera v Evropském parlamentu. Proto jsem přesvědčen o tom, že naše návrhy budeme moci přímo, buď prostřednictvím zpravodajů, eh, po případě předsedů našich příslušných výborů zapracovat a zohlednit. Mám velikou radost toho, že tady narážíme vlastně na otevřené dveře, a že je náš hlas zde slyšet. Rád bych upozornil na jednu záležitost. Výbor regionů považuje za samozřejmost, že politika soudržnosti hraje ústřední roli. I při hlasování bylo vidět, že do budoucna bychom rozhodně neměli krátit výdaje v této oblasti. A to už z toho důvodu, že všechny regiony mají právo na to, aby se mohly dále rozvíjet a právě proto je politika soudržnosti tak důležitá. Podporujeme rovněž eh, regiony, které se nacházejí v přechodném období, které v posledních letech doznaly svého rozvoje a kde tedy HDP na hlavu leží poněkud výše v oblasti mezi 75 až 90 procenty. Jsme si však také vědomi toho, že i tyto regiony je třeba nadále podporovat, protože tomu rozhodně nemůže být tak, že dosažený výsledek by snad vedl k tomu, že by tyto regiony měly být podporovány méně. Rovněž tak důležité je, a už je to vlastně tradicí ve výboru regionu, se zasazujeme o víceúrovňové řízení a zprávu věcí veřejných. V poslední době eh, jsme na zasedání podvýboru Koter vypracovali etický kodex, přijali jsme ho a tento etický kodex také předložíme na plenárním zasedání výboru regionů pro hlasování. Myslím si, že je důležité upozorňovat na to, že náš hlas, hlas výboru regionů, musí silně zaznít v tomto legislativním období během celého legislativního procesu v politice soudržnosti. Rovněž tak významná je pro nás strategie Evropa 2020. Důležité je, eh, abychom se pevně orientovali na daná témata, zejména jednáli se o zadávání prostředků. Asi tady bude nezbytné dosáhnout kompromisu. Na druhé straně Musíme však vykazovat určitou flexibilitu při realizaci a uskutečňování projektů a programů v regionech samotných. Já sám vedu jeden takový region. Samozřejmě existuje mnoho takových regionů v Evropě a uvědomujeme si, že zde potřebujeme určitou flexibilitu, abychom mohli se přizpůsobovat požadavkům doby. Jedině tak budeme moci využít našich konkurenčních výhod. Není možné, abychom, si pros, abychom se sevřeli do příliš sevřeného a neflexibilního korzetu. Stanovisko Stanovisko výboru regionu je velice jednoznačné v otázce makroekonomických podmínek, zejména při propojování fondu soudržnosti s paktem růstu a stability. Obáváme se, že příliš úzké propojení a příliš úzká vazba na makroekonomické podmínky by mohla vést k tomu, že budou vypracována určitá doporučení a ti, kteří budou potom realizovat programy, tedy my, regiony, nebudeme mít eh, dostatek možností pro to, abychom se rozvíjeli takovým způsobem, jak budeme chtít. Čili, eh, říkám znovu, příliš úzké propojení a vazba na makroekonomické podmínky není eh, podle nás výhodná. Dále eh, také doufáme, že hospodářská situace při přípravě programů bude zohledněna. Zejména evropský semestr eh, pakliže by měl příliš silný dopad na politiku soudržnosti, bylo by to asi pro nás spíše zatěžující okolnosti tomto případě bychom totiž neměli žádnou jistotu v plánování a proto by bylo obtížné v této nestabilní situaci úspěšně pracovat. Jsme proti systému odměňování pro vytváření implementačních rezerv. My se domníváme, že tento systém by mohl vést k tomu, že by se pak formulovaly cíle jinak a že by se prostě snižovaly proto, aby bylo možno nahospodařit rezervu jako takovou. Proto na tento bod hledíme velice skepticky. A na závěr, co do zjednodušení, zcela jistě z perspektivního pohledu je nezbytná organizace, která eh, bude jednoduchá a průhledná pro uskutečňování programu. Proto má obzvláštní význam zjednodušení eh, všech eh, programů. O tom se sice hodně hovoří, ale postupy jako takové jsou stále komplikovanější, stále obtížnější. Neboť se vychází z toho, že taková komplikovaná úprava by mohla vést k tomu, že, se, že to povede k vylučování špatných praktik, špatných postupů. Ale na druhé straně při příliš exaktním formulování eh, žádaných postupů by to mohlo vést ke komplikovanějšímu uskutečňování těchto programů. Mohl bych to také formulovat jinak. Ano, měli bychom zjednodušit postupy, To je jediný cíl, který bychom měli mít před očima. A jistě by to mohlo být velmi slibné. Dnes tady jsou mezi námi přítomní i zpravodajové za jednotlivé oblasti politiky soudržnosti a jsou připraveni odpovídat na vaše otázky či dále rozvádět myšlenky v této oblasti a podělit se s nimi. Děkuji mnohokrát. A nyní začneme bojovat s časem, protože máme opravdu omezený časový prostor, máme čtyři témata a chtěla bych postupovat postupně. Takže vždy bych se chtěla každým tématem zabývat tak 12-15 minut. První téma je víceúrovňové řízení partnerství a etický kodex. Já se domnívám, že bychom mohli sezbírat tak 4-5 otázek a po potom by reagovali eh, členové poslanci Evropského parlamentu a také členové Koter. Byla bych velice ráda, kdyby naši externí hosté položili tyto otázky. Já žádám ty, kteří budou pokládat otázky, abyste to stihli za minutku abyste nás také seznámili s tím, kdo jste a odkud pocházíte. První otázka by se měla týkat tématu víceleté víceúrovňové zprávy, partnerství a kodexu chování. Má tady někdo otázku k tomuto tématu? My tady vidíme pana Nielsena, poslance Evropského parlamentu. Ano, já jsem ze Švédska, budu také hovořit švédsky. Já jsem deset let byl také členem komise Koter ve výboru regionu a především pro nás eh, byla zásadní otázka partnerství. To, co komise navrhuje, je krásné a pěkné. Evropský parlament k tomu také zpracoval stanovisko a hodlá také partnerský princip zlepšit, ale my víme, že tento partnerský princip se všem regionům nelíbí, protože dochází k decentralizaci moci. A já se nyní ptám, zdali tlačíte, vynakládáte tlak na vlády, aby partnerský princip získal opravdu ústřední význam při implementaci? Já bych chtěla sebrat všechny otázky, které máme k tomuto tématu, protože jinak si myslím, že bychom to nestihli časově. Takže se ptám, jestli ještě někdo další má nějakou otázku. Já jsem Sebastian Garně, já pracuji pro sociální organizaci pro bydlení v Nizozemsku a mě by zajímalo, jak to vypadá potom také se využitím z Fondu pro soudržnost pro vývoj a výzkum. A proto se ptám, jak zabezpečí legislativa aby byly také k dispozici peníze nejenom na ekonomickou činnost, ale také na sociální projekty, což je například také takovéto sociální bydlení. Děkuji. Any other question? Jsou některé další otázky či připomínky k této? Oldřich Vlasák z Evropského parlamentu. Dámy a pánové, budu hovořit česky. Zeptat eh, zástupců výboru regionu, zdali jsou připraveni na ten vyšší stupeň spolupráce. Eh, my projednáváme v rámci trialogu eh, partnership contract a to by znamenalo do budoucna, že zástupci municipalit i zástupci regionů se budou účastnit jednání s vládou Máte připravené týmy, máte připraveny priority, tak aby pakliže tento proces bude schválen, aby tato jednání byla velmi rychlá, efektivní? Děkuji. Nějaké další otázky či připomínky? Děkuji vám za slovo. Já eh, nyní naslouchám této diskusi o partnerství a zdá se mi, že tato diskuse se odehrává na tři úrovních. Na eh, národní, regionální a evropské. Když si uvědomíme tyto tři úrovně, tak chápeme, že zde opravdu eh, dochází k tomu, že potom mohou eh, být pro problémy s decentralizací. Mě by zajímalo, jakým způsobem dokážeme do partnerství uvést také místní a regionální orgány, tak aby se snížily centralizovaná opatření. I když víme, že určité projekty se mají realizovat na nižších úrovních, tak přesto tyto nízké úrovně často bývají vynechávány v diskusích. Pan Oswald, já budu také hovořit česky. Možná, že se Mám eh, prvně na otázku, zda jsme jako města, obce a regiony připraveni se účastnit partnerství. Já pokud si vzpomínám, tak eh, příprava současného programového období se opírala o to, že má být připraveno eh, eh, ve spolupráci zapojení místních a regionálních samospráv a dalších aktérů. Ve směs to někdy probíhalo tím způsobem, že nám byla dána některé dokumenty k připomínkování my jsme napsali připomínky a nám bylo odpovězeno, že bylo nezapracováno a tím bylo partnerství víceméně uzavřeno a byli jsme zapojeni. Já si myslím, že u nás existují kapacity, a to nemluvím asi jenom za Českou republiku, to mluvím na všech, poněvadž toto je vlastně v našem zájmu, abychom byli zapojeni, aby tam byly zapracovány priority, které jak na městech, na obcích, na regionech potřebujeme. Eh, když se podívám do rozvojových programů České republiky a eh, vůbec do toho, jaké eh, investice dělají regiony, města a obce, tak eh, nechci tvrdit, že to je z 80%, co momentálně pro investičního se dělá, co je využití evropských peněz, kdy jsou aspoň částečně využiti. Já se, se domnívám, že to je právě motor rozvoje našeho našich měst a obcí a že my musíme tyto týmy mít připraveny, abych odpověděl panu Vlasákovi, poněvadž eh, jinak eh, vlastně rezignujeme vůbec na funkci toho, co máme v regionech a městech dělat to znamená vytvářet eh, prostředí. A eh, to, co se týká zapojení eh, do různých úrovní. Eh, já se domnívám, že eh, není příliš eh, detailní metodika pro národní programy reform. Já už o tom mluvím díl a já bych navrhoval, aby pro jednotlivé země u zpracování národního programu reform bylo požadováno, aby každá kapitola měla zohledněnou matici, co je národní úroveň, co je regionální úroveň, co je urbání úroveň a co je místní úroveň. Oni by nám ty, pod, eh, ty jednotlivé příležitosti a potřeby z toho programu reform vyšly. A tím bychom i věděli, jakým způsobem máme pokračovat dál. Děkuji. No, si, si, ja. Oui, euh, Bernard je suis euh, vice. Já jsem místo předseda jednoho regionu ve Francii a rád a vlastně tady zastupuji soubor francouzských regionů. Celá řada věcí již tu zazněla. Ale rád bych podpořil kolegu z Evropského parlamentu v ústřední otázce harmonogramu. Jak velice často tomu bývá, eh, čert vězí v detailu. Eh, protože pravidla pro přípravu a řízení fondů se budou měnit, ale proto je zapotřebí času. A vy jste se jistě o tom zmínil proto, aby se lépe sladily národní programy a partnerské programy. Ale chceme-li zapracovat a zahrnout veškeré regiony a veškeré lokální úrovně, a já už to dělám ve svém regionu pro rok 2012, vyžaduje to minimálně rok, protože my máme region, kde je šest milionů obyvatel, zahrnujících celou řadu obcí a měst. A proto je třeba to také odpovídajícím způsobem připravit. A na to je zapotřebí času, jak pro partnerství na národní úrovni, a získat zároveň čas pro definici operačních programů. Když se to tak neudělá, tak budeme mít spíše technokratickou logiku, která nám neumožní skutečné zapojování lokální úrovně. Skutečně tady rád znovu zdůrazňuji tu otázku správného harmonogramu a nezbytného času. And then we... Jan Olbricht a potom potom požádáme člena výboru regionu o reakci. Hmm. Hmm. Bylo by možná také dobré, kdybyste nás seznámil se stanoviskem parlamentu. Několik připomínek. Za prvé, musíme myslet na to, že se snažíme změnit celou filozofii fondu. Netýká se to konzultací, to se týká partnerství. A tady nebude existovat žádný národní plán. Bude pouze partnerská smlouva. A jaká se zatím skrývá filozofie? To taková filozofie je, že všichni partneři budou spolupracovat a vypracují rámec na sedm let. Já vím, že to bude velice složité, protože to bude hodně partnerů, ale ve skutečnosti je to jediná cesta. Není to žádný dokument, který bude připraven vládou, bude pouze konzultován, ale všichni partneři se musí na tomto dokumentu podílet, připravit ho, nejenom připravit, ale bude to dokument, který potom lze měnit změnit v průběhu o něch sedmi let a také ze strany všech partnerů. A princip partnerství znamená, že když si přečtete tento projekt nařízení, tak to znamená, že všichni aktéři mají být zapojeni do zprávy a řízení každé fáze implementace. To je ta hlavní výzva. Jak zapojíme aktivně všechny partnery do celého procesu? Ne náhodně. Komise navrhuje také etický kodex a také není náhodné, že členské státy to zamítly. Rada nechce mít jeden režim chování pro celou Evropu. A to je důležitá věc. A také potom otázka týkající se operačních programů. Dnes komise chce, abychom měli dohodu o partnerství společně s operačními programy na jednou, tak aby se ušetřil čas. Ale to, co navrhujeme my, bylo, abychom postupovali ve dvou krocích, ale co nejdříve. Za prvé smlouva o partnerství, potom dohoda o systému a potom, dá na, potom operační programy, protože dohoda o partnerství, partnerský dohad, eh, jestli to nebude schváleno komisí, tak co se stane s operačními programy? To jsou potom ty hlavní otázky. Je to úvod operačního programu, anebo je to první krok balíčku? Komise to chce jako součást balíčku. My bychom to chtěli považovat spíše za první krok a to je ten rozpor mezi námi. A to, co se ptal pan Vlasák, to bylo úplně jasné. Jeden z nejsložitějších problémů a já jsem také eh, bývalý eh, hejtman, tak já vím, že my potřebujeme také partnerství mezi místními a regionálními orgány. To je ta hlavní výzva pro výbor regionu, protože budeme mít další také smlouvy mezi e, regiony a městy. DG Regio změnilo svůj název. Není to generální ředitelství pro regionální politiku, ale pro regionální politiku a městskou politiku, urbání politiku. Takže já chci říci opravdu, že tady nehraje roli pouze vláda a ostatní, ale tady jde o partnerství především mezi jednotlivými aktéry. Děkuji. Pan Schneider si přeje vystoupit. Já danke, Děkuji mnohokrát, chci k tomu nějaké něco říci. Je to nesmírně obtížné téma, které jste tady oslovili. Jistě bychom o tom mohli držet celovečerní přednášku. Pane Nielsene, dobrý den. Dlouho jsme byli kolegové v odborné komisi Koteru a vy jste se ptal, co můžeme udělat vůči členským státům pro to, abychom zvýšili podíl regionu na politice členských států. Tuto otázku eh, vám vrátím. Co jste udělal ve Švédsku vy, abyste tu situaci zlepšili a co jsme udělali my u nás? To je pochopitelně nesmírně obtížné. Každý členský stát postupuje jinak, v každém členském státu fungují jinak lokální a regionální úrovně a jinak procesy rozhodování to, co můžeme učinit jako instituce, teď nehovořím o tom, co mohou udělat jednotliví členové, ale instituce může udělat to, že tato témata bude dávat stále na pořadné, čili přiměřené podílení se jednotlivých úrovní, téma partnerství a spolupráce. A to my samozřejmě činíme jako výbor regionu abych začal tím nejobšírnějším. Před několika lety jsme nově oživili diskusi o víceúrovňovém řízení, protože jsme uveřejnili bílou knihu a tím pádem od k tomuto tématu a pojednávalo se to i svědci. V souvislosti se strategií 2020 jsme vznesli požadavek na uzavírání tzv. územních paktů v jednotlivých členských státech, abychom zintenzivnili a zaručili podíl lokálních a regionálních zastupitelstev. A Evropský parlament se toho také chopil a v některých členských státech tím pádem bylo také docíleno určitého pokroku, ale rozhodně nejsme ještě tak daleko, abychom mohli říci, že je to tak, jak by to být mělo. A v souvislosti s čerpáním prostředků ze strukturního fondu tady máme stejný problém, prostě lepší, větší zapojení regionální a lokální úrovně, ale protože ústavní situace v jednotlivých členských státech se liší, Můžeme jenom apelovat na to, aby se to znovu dalo na pořadné. V Německu máme hezké slovo politiky. Politika se říká, politika znamená tlus eh, znamená la, prolomit eh, tlusté vrstvy dřeva. A o to vlastně jde. Vyžaduje to trpělivost a vyžaduje to výdrž. Budeme se tím jistě dlouho zaobírat, ale již teď můžeme vidět alespoň drobný pokrok. Děkuji, já bych nyní požádala paní Vožňáka, aby se k tomu vyjádřila, následně aby se připravil na druhý blok diskuse. Já bych chtěl ještě navázat na téma partnerství. Samozřejmě podporujeme kodex chování, má, ně, také jsme k němu vznesli určité připomínky, které jsme předložili. Je jasné, že existují určité pochybnosti, o zcela nového vytvoření partnerství, protože partnerství jako nástroj již funguje. Existují také výbory pro monitoring, které pracují a vykonávají dozorčí funkci na regionální úrovni a to je ve formě partnerství. To znamená, že můžeme navrhnout určité vzory chování, ale dobré zkušenosti, které jsme udělali, bychom měli využívat i nadále. Já jsem také přesvědčen o tom, že musíme jednoduše dospět ke kompromisu. Na jedné straně je to kodex, ke kterému existuje negativní postoj ze strany rady, ale já se domnívám, že musíme dospět ke kompromisu a vyřešit to tímto způsobem. Pan Garnier položil otázku týkající se podpory velkých podniků. Při koncentraci téma jsme se na to také zaměřovali a hovoří se o podpory, o podpoře velkých podniků v rámci strategie 2020. My bychom měli dát šanci velkým podnikům, aby také naplnili mm, svou roli, úlohu životem. To se týká také podniků, které si odebírají zboží či služby od malých a středních podniků a tak také přispívají k tvoření ekonomických klastrů. A tyto velké podniky jsou důležité i pro regionální ekonomickou úroveň a proto tyto velké podniky mají mít možnost být také podporovány. Pokud se to týče tržního hospodářství a také sociálního bydlení, to je zvláštní oblast, nebo sociální bydl, neboť sociální bydlení musíme nadále podporovat a dotovat. Já doufám, že v Evropském sociálním fondu a také v Evropském fondu pro regionální rozvoj najdeme prostředky pro tato opatření. Nemůžeme dopustit, aby tady vznikla určitá mezera, protože tyto společnosti, tyto podniky přispívají také k tomu, aby fungovala zaměstnanost. Nizozemsko Pane Olbrichte, ano, eh, co se týče toho sociálního bydlení, tam jsou veliké rozdíly mezi členskými státy, protože v Nizozemí je problém v tom, že tam může být firma, která staví jak sociální bydlení, tak zároveň privátní bydlení a najednou tam vzniká problém se státní podporou. Čili v případě bydlení to není problém bydlení jako takového, ale tam právě může docházet ke střetu mezi při zadávání e, veřejných zakázek a státní podpory. Velmi typickým příkladem je právě to nizozemí, kdy komise rozhoduje o úrovni platu při případech sociálního bydlení. To lidi skutečně rozčílilo, ale nerozčílilo je to sociální bydlení jako takové, ale právě ta státní podpora, co tam vznikala za tą dopowiedź e, do tego. Dziękuję wam za tento doplněk. A nyní se dostáváme k druhému bodu, to je tematické zaměření strukturálních fondů. A já vás také nyní žádám o položení otázek. A vyzývám všechny, abyste se přihlásili o slovo. Bardzo proszę. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji mnohokrát, pane kolego Vozňaku. Já jsem odpovědný za zahraniční vztahy a pracuji v Koteru ve výboru regionů. My jsme velice dělí eh, a sledujeme eh, zejména tuto teorii strategie Evropy 2020, ale zároveň se musíme ptát na vztahu budoucí politiky soudržnosti a strategie 2020, protože tato témata nejsou totéž. Co se týče cílů, tak naše regiony, regiony eh, se o to nesmírně zajímají a já bych chtěl požádat vážený Evropský parlament, aby při trilogových vyjednáváních mezi radou a komisí podpořil safety net, bezpečný síť pro ty regiony, které opouštějí konvergenční oblasti. A to se netýká pouze těch středních úrovních, těch úrovních, které překročily 75 HDP až do 90 HDP ve svém průměru na hlavu, ale také pro ty, kterým se podařilo poprvé překročit těch 75 já totiž chápu, že toto je součástí návrhu komise a rozhodovali jsme o tom, rokovali jsme o tom také na výboru regionu a myslím si, že je třeba vyslat naprosto jasnou zprávu jednotlým vládám, aby se tady postupovalo spravedlivě. Přece není možné, aby se trestali ti, kteří splnili své úlohy a pokročili v politice soudržnosti. Děkuji mnohokrát. Děkuji bardzo. Čekám na kolejné pytania. Děkuji vám. Čekám na další otázky. Já vím, že pan Wikström chtěl položit otázku. Máte slovo, prosím. Uh, thank you, chair. Uh... Děkuji, pane předsedo. Jmenuji se Wikström, jsem z interaktivního programu z Turku ve Finsku my se také zabýváme implementací strategie v oblasti Baltického moře. A já se chci zeptat, jak tematické zaměření ve strukturálních fondech může zabezpečit e, logickou a komplexní podporu makroregionální strategie, neboť jestliže budeme mít různé tematické priority, pak může také dojít k tomu, že v rámci makroregionální strategie nebudeme mít žádné společné perspektivy. Děkuji vám. Pan Simitis. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, εγώ θα ήθελα μονάχα να παρατηρήσω. Děkuji, pane předsedo. chtěl jsem poznamenat následující. Já jako zpravodaj k ESF a e, ve spojení s více letou, e, s víceúrovňovou zprávou, tak tady musím říci, že tady nebyla balance mezi činnostmi místních orgánů a dalších orgánů. Někdy mají výhody nevládní organizace a potom do toho místní orgány často vůbec nemohou mluvit. Na to by se také mělo dbát. To se týká víceúrovňového řízení a zprávy. A my se domníváme, že můžeme toto tematické zaměření podpořit, ale je třeba dbát také na konkrétní realizaci v praxi. Děkuji vám. Ano, nyní čekám ještě na další otázky k tomuto tématu. Hlásí se ještě o slovo někdo další, prosím. Dragi colegi, știm că agenda europeană privind simplificarea cadrului financiar Děkuji. Vážení kolegové, víme, že Evropská agenda týkající se zjednodušení víceletého finančního rámce skutečně představuje velký politický cíl a také velikou výzvu. Tak, abychom snížili administrativní zátěž a zvýšili efektivitu využívání našich prostředků. Evropská iniciativa se snaží celé tyto snahy monitorovat a také jsme zveřejnili první hodnotící tabulku k této věci. Cílem ovšem je tomto nadále pokračovat i poté, co bude nařízení přijato. Členské státy byly požádány, aby provedly příslušné snahy o zjednodušení. Toto bude i jednou z kapitol dohod o partnerství mezi komisí. Jakým způsobem výbor REGI, jakým způsobem europoslanci vnímají úlohu místních orgánů právě v tomto zjednodušování. Ptám se na to proto, že ve mnoha zemích, včetně Rumunska, odkud pocházím, jsou vedoucí představitelé místních komunit velice znepokojeni tímto aspektem. My, členové výboru regionu, se domníváme, že prováděním ustanovení Evropského etického kodexu může Eh, vzniknout veliký potenciál pro zjednodušení a mohou být přeneseny velice pozitivní výsledky, ale musíme dávat pozor na to, abychom dostatečně do celého procesu zapojili právě místní orgány. Děkuji. Zgošeně máme stálí. Děkuji. Ještě máte nějaké další otázky, prosím pěkně. Nevidím nikoho. A v tom případě bych požádal za paní Dibnerovou, aby nám představila strategii k Severního moře. Děkuji. Takže, jak víte, Evropský parlament nám život možná ještě trošičku více zkomplikuje, protože tam chceme dát více priorit, více možností pro investování do územní spolupráce, tak, abyste tam měli ještě větší pestrost, než je tam nyní. Já se domnívám, že jediná odpověď na vaše obavy, jakým způsobem bude zajištěno, že ty různé priority, že ta různá zaměření eh, programů v rámci toho makroteritoria, jakým způsobem zajistíme, že tam stále ještě bude zachován ten potenciál pro spolupráci. Takže to může být zajištěno tím, že od samého počátku, od té počáteční fáze, ty regiony, které budou chtít spolupracovat v rámci makroregionální spolupráce, budou muset pracovat společně. Budou se muset zamýšlet nad tím, jak zajistit větší komplementaritu mezi jednotlivými programy, protože ta spolupráce není jenom o tom, že tam budou programy se stejnými prioritami, ale bude to také spolupráce v tom smyslu, že někdy to budou programy vzájemně se doplňující. Čili Jediná možnost, jak to zajistit, bude víc toho faktu, že tedy v tomto rámci je posílená makroúzemní spolupráce a že jednotlivé regiony budou muset vzájemně spolupracovat jak tedy ve fázi toho vytváření jednotlivých smluv, eh, operačních programů. On tam ostatně není žádný jiný způsob, jak byste podle mého názoru formálně mohli zajistit takovou spolupráci, protože nemáme tam Eh, nějaký oddělení tok makroregionálních politik. Nicméně, eh, také bych chtěla říci, že ta ponaučení, která jsme si vzali z té strategie pro politické moře, ukazují, že už tam jsou ustanoveny určité vazby, vazby mezi místními orgány, regionálními orgány, lidé si telefonují a tak dále, spolupracují spolu vzájemně, takže již tam skutečně existuje veliká platforma pro setkávání, menší, větší a tak dále. Je tam tedy lidský kapitál, je tam veliký kapitál té vzájemné spolupráce, který už tam existuje a na němž je možné možné dále stavět a budovat na něm programy městské spolupráce, regionální spolupráce a podobně. To tady může zajistit tu posílenou spolupráci a podle mě to může být takto ve všech oblastech té strategie. Čili já toto považuji za příklad toho, jakým způsobem tady tyto neformální, tyto, tyto neformální vazby jsou důležité, jaký význam mají. Zároveň ale také chceme, aby Evropská komise tady byla jasnější, aby jasněji řekla některé věci v rámci vyjednávání s členskými státy, aby jasněji se postavila k té otázce makroregionálních eh, vazeb. A také je tam samozřejmě možné různé věci vylepšit, zlepšit ve vzájemné spolupráci eh, členských států, regionů. Takže to také je předmětem jednání s komisí. A nyní bych ještě využila příležitosti, že mám teď slovo a vyjádřila se k některým dalším tématům. Jednak tady ta otázka toho načasování, bohužel ten kolega již asi odešel, ale to načasování, ty časové rámce, co se tam předpokládají v tom rámci, tedy že každá ta fáze tam má několik měsíců, během níž by mělo dojít k přijetí, tak já se domnívám, že celá řada členských států již připravila své národní systémy, již mají připraveny své národní priority, již jsou v kontaktu s partnery, již tam se nastavuje ta spolupráce, která může vést ke skutečným dohodám o spolupráci, ke skutečným kontraktům, takže to tam již je. Komise mm, připravila již ty, ty dokumenty, teď nevím přesně, jak se jim říká, říká paní předsedkyně, mm, už každopádně to je prostě připraveno pro jednotlivé členské státy, takže již tam je spolupráce mezi komisí a členskými státy mm, v rámci členských států s těmi příslušnými partnery. když to tam probíhá, navzdory tomu, že zatím ještě nemáme přímo nařízení jako takové. To je tedy velice důležité a my, jestliže počkáme jestliže bychom čekali s těmi jednáními, s těmi přípravami, než budeme mít to nařízení, tak možná bychom pak měli několika leté spoždění. Čili podle mě jedna z nejdůležitějších věcí, kterou byste si odsud měli odnést, je, že po návratu domů byste měli zajistit, že instituce už budou pracovat, až se budou připravovat programy, projekty a podobně. To je jedna z důležitých věcí. Dále otázka zjednodušování. Co mohou udělat místní orgány v otázce zjednodušení? Možná si eh, ani neumíte představit, kolik problémů vzniká na té místní úrovni. Samozřejmě komise toho může udělat více, parlament toho může udělat více v otázce zjednodušování. My už jsme zapojeni, snažíme se o to, ale také vy byste se měli zasadit o to, že, se nebudou, že nebudou vznikat další překážky na té místní úrovni tak aby následně nedocházelo k tomu, že ty místní orgány, regionální orgány nebudou, nebudou generovat další bariéry. My jsme tady dnes měli řeckého ministra, který hovořil o tom, že se snaží právě pracovat s místními a regionálními orgány na tom, aby došlo ke zjednodušení eh, jednotlivých aspektů. Čili to tady je i veliký potenciál na těchto úrovních a je potřeba na tom stále pracovat, zlepšovat to povědomí. Tak a navíc eh, vyjádř, na větší projevy asi nemáme teď čas, takže tím končím. profesor, voláme vyměr. Dobře. A teď eh, dám slovo opět vám. Dobře, takže máme tady... Přech, přecházíme k dalšímu tématu, což je územní rozměr politiky soudržnosti. A tady již jsme se tohoto tématu dotkli v souvislosti s baltskou strategií. To se týká spolupráce, týká se to také místního rozvoje a rozvoje urbáního. Týká se to také nových nástrojů, které komise navrhla na mobilizaci místní úrovně, tak aby se místní úroveň Eh, aktivně účastnila celého procesu. Takže tady máme mnoho prvků v této politice, které mají upevnit územní rozměr politiky. Pan Oswald se chce schopit slova? Ano nebo ne? Ano? Jako zpravodaj pro evropskou územní spolupráci eh, si myslím, že eh, u toho eh, ten územní rozměr a obzvlášť rozměr na základě přeshraniční spolupráce eh, je jedním ze zásadních věcí a eh, měla by odpovídat v tomu, aby naplňovala zásadně strategii 2020, ale aby především územní spolupráce vytvářela podmínky pro tuto strategii. Čímž pádem právě tematická koncentrace si myslím, že by měla být mnohem volnější, poněvadž my máme spoustu hranic, kde pokud eh, budeme striktně držet tematickou koncentraci a budeme například mluvit o výzkumu a vývoji, tak on je tam ale les například jak tam budete dělat výzkum a vývoj, ale my přece musíme to území spojit, což znamená, my musíme eh, použít eh, place-based approach, my musíme eh, začít od toho, tak, aby se nám propojovaly jednotlivé podmínky mezi sebou. To znamená, pokud je tam turistika, tak musíme tam podporovat turistiku, musíme to propojit. A tím zároveň odpovídám i na tu balckou strategii, ke které mluvil kolega. Já si myslím, že ta strategie vznikla právě proto, a za, jsou tam zapojena ta území právě proto, že jsou schopny udělat, udělat tu celistvost. Ne, že my jim budeme diktovat, ale e, tematickými e, cíly a tak dále. Přece oni vytvoří ten celek a pokud to území není jednotné, to území je naprosto rozdílné. Když se podívám například na Dunajskou strategii, tak tam máte velká města, máte tam území skutečně turistická, máte tam chudá území a každý potřebuje trochu jiný přístup, aby to fungovalo jako celek. A vlastně účelem tý, té strategie, té makrostrategie je přece to, že eh, jsme si řekli, nebo ti, kdo ji vytvářeli, řekli, ano, my chceme vytvořit jeden celek, ale budeme, musíme v každém oblasti postupovat eh, různými přístupy. Takže proto si myslím, že právě ta strategie, že existuje zárukou toho, že to, že to bude, bude fungovat společně a bude to jeden celek a jeden cíl vytvářet, nikoli v tím, že to svážeme nějakou tematickou koncentrací. Děkuji. Thank you, Jan Olbricht. Děkuji, slovo má Jan Olbricht. Děkuji, paní předsedkyně. Já tady mám takovou stručnou informaci, o kterou bych se s vámi rád podělil. Za prvé, nařízení jsou určité prvky a potom nějaké další prvky jsou v rámci politického přístupu. Například, co máme v tom politickém přístupu, to je makroregionální strategie, tedy území. Co se týče evropských peněz, tak tady nejsou žádné peníze pro makroregionální aspekty. To by mělo být všem jasné. Čili není pravda, že tady to je o těch penězích, ale peníze půjdou na projekty, jak řekla paní předsedkyně. Druhá věc problém mezi městskými oblastmi a venkovskými oblastmi, což jsou dvě odlišné politiky spadající do gestce dvou různých ministrů, tak poprvé zde máme společné plánování. A to je podle mě naprosto zásadní. Jestliže to máme v tom společném strategickém rámci, a už to tady zmiňoval i Marek Božňák, tak to bude také v těch dohodách o partnerství. A bude to tedy vyžadovat spolupráci mezi lidmi z oblasti politiky soudržnosti a politiky zemědělské. Čili já bych rád vás upozornil na to, že Evropská komise nyní připravuje manuál pro spolupráci mezi těmi oblastmi venkovskými a městskými a Poprvé by mělo dojít k tomu, respektive ta první schůze by se měla skutečně příští měsíc, další jednání by měla proběhnout na ve Varšavě a třetí jednání se uskuteční někdy potom v Bruselu a následně by měl být k dispozici manuál pro spolupráci mezi to oblastí venkova, oblastí měst. To je druhá věc. A nyní třetí věc, to je ta otázka těch slavných 5% pro ERDF. Eh, tady byl takový určitý mýtus, že tam bude 5% pro města. Jak víte, výbor regionu na tom pracoval a ono to nebude 5% pro měst. To je určitý pilot, pilotní záležitost pro členské státy, aby připravili program pro města a pro jejich součást, sousedské oblasti. Ne nějaké projekty, ale program, program. A není tam žádný limit pro města v těch operačních programech. Těch 5% bude zvoleno právě na pilotní projekty. Čili to podle mě jsou ty velmi důležité územní aspekty. A potom ještě, jestli dovolíte, paní předsedkyně, jedna poslední poznámka. Eh, kolega Vožňák tady hovořil o tom, že ty dokumenty jsou velice, eh, velice blízko tak musím říci, že my jako výbor regionu parlament jsme spolupracovali velmi úzce, takže to není náhoda, že ty závěry si byly velice podobné. E, my jsme se skutečně snažili spolupracovat a byli jsme v úzkém kontaktu. Děkuji. Mluvám se, že neznám vaše jméno, ale dávám vám slovo. Kiitos puheenjohtaja. Nimeni on Pauliina Hajenen, tulen Suomesta. Sain tänään esitellä alueiden komiteassa Itämeri-strategiaa koskevan lausunnon. Děkuji, paní předsedkyně. Já se omlouvám. Já jsem z Finska, jsem zpravodajkou pro strategii Baltského moře. A chtěla bych upozornit na jednu věc, která s touto strategií úce souvisí. My jsme se snažili eh, vylepšit informační toky související s touto strategií a to jakým způsobem mohou být ti partneři více angažováni pro tuto strategii. My potřebujeme lepší informování a potřebujeme různé kroky pro to, aby byla tato strategie vylepšena. Informační toky se musí zlepšovat mezi státy Balckého moře a také v rámci členských států, protože tam je o mix různých stran a subjektů. Děkuji, Michal Schneider. Děkuji, slova Michal Schneider. Já, danke, ich würde... Děkuji mnohokrát. Tak bych rád poněkud obecně eh, navázal na to, co řekl kolega Albrecht. Domnívám se, že diskuze dnes není tak ohnivá, protože v minulosti už jsme vedli velice intenzivní diskuse a dobrali jsme se ke společným pozicím. A já bych chtěl tady vyslovit náš výslovný dík na adresu Evropského parlamentu za to, že jsme mohli tyto intenzivní rozpravy vést že celá řada našich podnětů byla zhledána přesvědčivými a byla přijata i do stanovisek Evropského parlamentu. Teď vlastně jsme v takové situaci očekávání. Čekáme na to, co udělá rada jaký rozpočtový rámec schválí v listopadu a jaký vliv to bude mít na jednotlivá nařízení eh, týkající se struktur a strukturního fondu. A já mám velikou radost z toho, že Lisabonská smlouva propůjčila Evropskému parlamentu větší pravomoci a v tomto kontextu chápu ještě lépe, jakou pravdu jsem tenkrát měl, když už tenkrát jsem vyslovil tuto radost nad tím, že Evropský parlament dostal tato dodatečná práva eh, protože nemůžeme vycházet pouze ze středně dobého finančního rámce, tím se nesmíme spokojit. Jak dobré je spolurozhodování Evropského parlamentu a jak dobré je, že Evropský parlament se stává spoluvyjednavačem, to je úžasné a já mohu jenom říci, že my považujeme Evropský parlament za advokáta našich lokálních a regionálních zájmů a mohu říci, že spolupráce, kterou jsme měli doposud a veškerá zasedání, která jsme měli doposud, se vždy nesmírně osvědčila. Ostatně mám také naději, že dojde-li k dalšímu vyjednávání mezi radou a parlamentem, ale bude to vyjednávání, kde nehraje roli pouze politika soudržnosti, ale i jiné politiky, aby bylo zdůrazňováno, jak důležité je eh, v případě, že vyjednávání budou trvat příliš dlouho, upozornit na to, že my jako regiony nebudeme schopni dokončit naše operační programy včas a nebudeme schopni od 1. ledna 2014 investovat ze strukturálních, strukturálních fondů. A to by nám jistě nepomohlo eh, vyjít z krize. A proto má prozba, prosím, učiňte vše proto ve vašich dalších vyjednáváních, dojde k ním, my vycházíme z toho, že k ním dojde, aby tato vyjednávání byla vedena v tomto světle. Děkuji bardzo, zamkněme ten Děkuji, takže uzavřeme eh, tento tematický blok. Ještě máme ještě jeden hlas, prosím. Thank you very much. Eh, Van den Nulls from Eurocities. Děkuji, jsem paní Van den Nulls, Eurocities. My bychom byli rádi, aby také Evropský parlament a výbor regionu schválil a podpořil vytvoření propojení měst. A to je věc, která je pro jednotlivé členské státy pouze dobrovolná, anebo budou si členské státy vybírat pouze jednotlivé projekty. Prosím, Jan eh, Ulbricht. Ano, to je také součást nařízení o výzkumu a vědě. Eh, odpověď není pouze v rukou parlamentu, ale také v rukou regionu. To otázka eh, delegace řízení, delegování přenosu řízení. To je těch pět pár, pět procent. To není otázka projektu, to je pro otázka programu. Program na sedm let. A první návrh od parlamentu byl dát tedy předat mandát městům na sedm let na program ale reakce regionu, států a vlád, já nebudu raději citovat regiony, které byly proti, eh, oni řekli, že města na to nejsou připravena. A právě proto návrh parlamentu dává fakultativní možnost rozhodnout se. Buď plně, plné zmocnění a nebo částečné zmocnění, to znamená vybrat si projekt a tento provádět a monitorovat. A my chceme mít pružný systém, který umožní členským státům se rozhodnout. Jestliže bude eh, realizace programu převedena na města či ne, ale musíme být optimističtí. Před sedmi lety jsme navrhli převedení programu na města, ale to bylo zcela zamítnuto kvůli subsidiaritě. Ale nyní to není zamítáno, nyní je to tady diferencovaný přístup. Jde to tak krok za krokem ale dání mandátu městům, to také vyžaduje těsnou spolupráci s regiony. Jestliže regiony uvidí, že města jsou připravena, pak se do toho půjde. Ale v současné době se domnívám, že to by vyžadovalo složitá jednání mezi regiony a uh, městy. Ale já se domnívám, že krokem vpřed by bylo takové částečné zmocnění. To stvrzení já tylko e, jako... Děkuji mnohokrát za toto konstantování. Jako zástupce regionu bych se k tomu také přiklonil. Já bych měl eventuální obavy ale na druhé straně vidíme, že když došlo k delegování pravomocí na města a regionu, spolupráce fungovala hned lépe. Máme ještě otevřenou diskusi, ale za perspektivu regionu bych řekl, že to může být jedině ku prospěchu. A teď něco ke společnému strategickému rámci. Jako zpravodaj za výbor regionu bych rád konstatoval následující. Eh, máme delegovaná akta, která jsme předali Evropské komisi. Teď se situace poněkud změnila. Komise nám vyšla vstříc. My jsme vedli velice intenzivní jednání s generálním ředitelstvím regie. Situace vypadá následovně. Na jedné straně máme část úprav v příloze vlastního právního aktu a to bylo dohodnuto na základě oboustraného souhlasu. Paní Krojel a pan Nistleroy se také velice účastnili této práce. Vím, že komise předloží také další návrh týkající se operačních programů. Budeme tady mít určitou dvojkolejnost. Na jedné straně budeme mít tady tu přílohu, o které jsem hovořil, a na druhé straně dodatečný dokument. Ale přesto se domnívám, že to je určité zlepšení, protože se nám podařilo vyloučit určité nedostatky z minulosti. Teď se v dokumentu hovoří o, dodat, o přidané evropské hodnotě a myslím si, že to je velice dobrá formulace. Kromě toho byl přiložen také seznam dobrých příkladů a určitý indikativní seznam, který e, umožní e, lepší volbu. Myslím si, že to tedy byla, byl správný směr práce a je to také výsledek spolupráce mezi naším výborem a komisí. V tomto ohledu jsme tedy dospěli ke shodě a smíme to tak formulovat. Eh, jsme relativně spokojeni s výsledkem. Samozřejmě by to bývalo mohlo být i lepší, nicméně je to dobrý kompromis pro společný strategický rámec. Stejně tak důležité je, aby tento dokument byl co možná nejrychleji schválen. I když bychom si možná mohli přát, aby to šlo rychleji, protože jsme přece jenom v určitém časovém spoždění. Máte k tomu nějaké dotazy? Úvahy? Sice nemáme již mnoho času, ale přesto trochu času ještě pro vaše eventuální příspěvky máme. Nevidím. Nevidím. témat byl tutaj porušany. Nevidím tedy žádnou přihlášku do diskuse. Ale přece jenom, prosím. Thank you, chair. Um... Děkuji, pane předsedo. Já jenom pro úplnost bych chtěl ještě něco říci k tomuto tématu. Já tady zastupuji skotské, skotskou místní samozprávu. My, můj kolega je členem Kotaru, ale bohužel již musel odejít, aby chytl letadlo. A on je, tuším, zpravodajem pro rozvoj vedený komunitami a určitě bych chtěl právě zdůraznit ten aspekt místního rozvoje ve všech různých ohledech ten nástroj rozvoje vedeného komunitami je důležitým způsobem, jak získat prostředky nejen ze strukturálních fondů, ale také z Fondu pro rozvoj venkova. A my bychom byli rádi, kdyby se to promítlo do vyjednávání s radou, respektive to, aby bylo zajištěno, že prostředky budou dány k dispozici místním samozprávám co nejdříve a co nejrychleji a že musíme tedy posílit ty pravomoce místních komunit, i co se týče združování strukturálních prostředků a prostředků z rozvoje, z Fondu rozvoje venkova tak musíme zajistit, že bude k dispozici dostatek prostředků jako takových. Procedovali opinie pana Garvy i s dużą uwagą. Děkuji mnohokrát. Stanovisko pana Ganviho jsme osvětlili, projednávali jsme ho na zasedání výboru Koter a jsem si jist, že toto stanovisko bude také zohledněno. Již nemáme mnoho času a proto mi dovolte, abychom dospěli k závěru a dovolte, abych já za sebe nesmírně poděkoval za vaši účast na našem zasedání. Domnívám se, že je nesmírně důležité, abychom udrželi především osobní a pracovní kontakty mezi výborem regionu a mezi příslušným výborem Evropského parlamentu a generálním ředitelstvím komise, protože již zde fungují dobré vztahy a dobré kontakty a doufám, že dojde ke schválení takových dokumentů, které mm, poslouží většímu zapojení lokální a regionální úrovně. To, co tady zaznělo dnes, eh, bude zahrnuto do našeho prohlášení výboru regionu, eh, které bychom rádi připravili do konce tohoto roku. A dovolte mi, abych vám poděkoval za veškeré vaše úvahy a příspěvky. Nejsem přesvědčen o tom, že budeme i nadále rozvíjet naši plodnou spolupráci. Děkuji a dávám slovo paní předsedkyni. Děkuji. Já ještě k té, tomu, co tady řekla zástupkyně Eurocities. Vzpomínám se, jak jsem se cítila v roce 2005-2006, když jsme tehdy prohráli s komisí tu možnost eh, delegování pravomocí městům pro eh, vedení programů já nepochybuji o tom, že se mnohé změnilo a říkám si, proč třeba neskusit nějaký pilotní projekt, proč nevybrat skupinu měst, kterým bude dána tato odpovědnost, uvidíme, jak si povedou, uvidíme, jaké problémy se objeví v tomto kontextu. Nyní, eh, co se týče závěru k tomuto, k této schůzi, tak bych chtěla říci, že co by zástupkyně eh, regionálního rozvoje jsem velice potěšena, že jsme v posledních letech takto rozvinuli spolupráci s výborem regionů kdy kolegové za námi přicházejí z návrhy svých stanovisek, eh, dělí se s námi o to, vyměňujeme si názory. A zároveň tato stanoviska mají skutečně dopad i na naše uvažování. A je to tedy vhodné, že jsme neustále takto v kontaktu, protože když něco přijde jenom na poslední chvíli, tak to nemá smysl. Já souhlasím s těmi, kdo říkají, že sebelepší právní rámec nic nezmůže, když nemáte k dispozici solidní rozpočet. To je samozřejmě důležité je to důležité pro nás, ale také vy eh, doma byste měli působit na vaše vlády, protože to není parlament, není to komise, ale jsou to spíše vaši ministři, vaši premiéři, kteří zastávají ty myšlenky, že ten rozpočet by měl být co nejmenší. Takže apeluji na vás, aby i vy jste odvedli svůj kus práce u vás doma. Dále bych chtěla říci, že jsme eh, se domníváme, že nyní skutečně nastala ta doba, kdy tedy sice ano, na jedné straně se konsolidují rozpočty doma, ale zároveň to tedy znamená, že musíme velmi pečlivě vynakládat každé euro, které investujeme. Je tady opravdu potřeba co nejlépe realizovat ty investice. E, někdy bohužel, ale vlády trošku zapomínají na to přesně, jaké jsou tam kompetence následně přenášeny na ty regiony, na ty místní úrovně. A možná, možná by mohly někdy dojít, docházet i ke snahám o opětovnou recentralizaci tam, kde už přitom došlo k decentralizaci. Takže prosím, abychom všichni byli obezřetní a zajistili, že mm, nerozmělníme ty úspěchy, kterých už jsme v minulosti dosáhli protože je to velmi důležité, aby evropská politika se přenášela a realizovala i na regionální a místní úrovni. Takže prosím, abyste toto všechno brali velmi vážně, abyste zabránili takovému to vývoji. Nyní bych již eh, tedy chtěla ukončit tuto část a bohužel mám nepříjemnou zprávu. Všichni ti z vás, kdo nejste členy výboru Regi Evropského parlamentu, tak bohužel musím vás požádat, abyste neprodleně opustili tento sál protože máme tady ještě celou řadu dalších bodů na našem jednání. Takže ještě jednou děkuji a těším se na další spolupráci. Okay, secure me. Secure flight. Okay, okay. Bye bye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 I would like to start the vote. Tak já bych ráda zahájila hlasování. Potřebuji při nejmenším, abych tady viděla koordinátory, abych měla takový přehled o tom, jak se bude hlasovat. Paní kolegyně, vy chcete sedět tam, abychom vás lépe viděli? Dobře. Uh, we, are nearly ready. Miguel should open. Takže už jsme asi připraveni. Miguel, prosím tedy, abyste si nachystali hlasovací karty. Zahajuji hlasování a budeme hlasovat k bodu 9 zadávání zakázek subjekty působícími podle pivotního správství energetiky dopravy poštovních služeb a máme tady návrh 61. Chcete to znovu ověřit? Já jsem nevěděla, že... Takže ověřujeme? Ověřujeme? Tak nes, se prosím nestěžujte. Můžeme zahájit hlasování. Návrh 61 pro, proti. Myslím, že zamítnuto. 62 pro, proti. Zamítnuto. 63, 64 pro, proti. Zamítnuto. 65 pro, proti. Přijato. 5 pro, proti. Drželi se tak nevím, ověříme pětku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato. Sedm pro, proti, drželi se přijato, 66 pro, proti, drželi se zamítnuto, 67 pro, proti, drželi se zamítnuto, 68 pro, proti, drželi se zamítnuto, 69 pro, proti, drželi se zamítnuto, 70 pro, proti, drželi se přijato, 8 pro, proti, drželi se přijato, 71, 72 pro, proti, drželi se zamítnuto, 75 pro, proti, zdrželi se přijato, 76 a 7 pro, proti, 76, 77 pro, proti, zdrželi se přijato, 78 a 9 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 9, 9 pro, proti, zdrželi se přijato, 80 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 81 pro, proti, zdrželi se přijato, 82 pro, proti, zdrželi se přijato, 84 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 85 pro, proti, zdrželi se přijato, 86 a 7 pro, proti, drželi se zamítnuto, 88 pro, proti, drželi se zamítnuto, 89 pro, proti, drželi se zamítnuto, kompromis 1 pro, proti, drželi se přijato, 11 pro, proti, drželi se přijato, 12 pro, proti, drželi se přijato, 13 pro, proti, drželi se zamítnuto. 14 pro, proti zdrželi se přijato, kompromis 2 pro, proti zdrželi se přijato, 16 pro, proti zdrželi se zamítnuto. Ne, ověříme, ověříme 16. The vote is closed and it is adopted. Končím hlasování, je to přijato. Sedmnáctka pro, proti, zdrželi se. Přijato 18 pro, proti, zdrželi se. Přijato 19 pro, proti, zdrželi se. Přijato dvanáct, pro, proti, zdrželi se. Přijato 21 pro, proti, zdrželi se. Přijato dva, pro, proti proti, zdrželi se zamítnuto, 93 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 22 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 3. Pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 4. Pro, proti, zdrželi se přijato. 25. Pro, proti, zdrželi se Přijato. 26 pro. Proti zdrželi se. Přijato. 27 pro. Proti zdrželi se. Přijato. 28 pro. Proti zdrželi se. Přijato. Ne? Říkáte, že ne. Takže 28 ověříme. Jsou tady pochybnosti, takže ověříme. Zahajuji hlasování. A je to přijato, takže jsem měla pravdu. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se přijato. A dále 102. 102, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. 103 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 104 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 105 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 31 pro, proti, zdrželi se přijato, 106 pro, proti, zdrželi se přijato, 107 pro, proti, zdrželi se přijato, 110 pro, proti, zdrželi se přijato, 111 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Takže máme tady 113. 113, to není staženo. 113 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 114 to ne, takže 32 pro, proti, drželi se přijato. 115, 116 pro, ne. 32 jsme přijali, takže 117 a 18 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 33 pro, proti, zdrželi se přijato. 34 pro, proti, zdrželi se přijato. 119 a 20 pro, proti, zdrželi se přijato. 121 a 2 pro, proti, zdrželi se přijato. 123 2 pro, proti, zdrželi se přijato. Zamítnuto 123 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 124 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 125 a 6 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 35 pro, proti, zdrželi se přijato. 127 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 36 pro, proti, zdrželi se přijato. Třicet sedm hlasujeme pro, proti, zdrželi se přijato. 38 pro, 38 pro, proti zdrželi se přijato, 39 pro, proti zdrželi se přijato, 131 pro, proti zdrželi se přijato, 40 pro,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 přijato, 55 pro, proti, pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 56 pro, proti, zdrželi se přijato, 3 pro, proti, zdrželi se přijato, 58 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 57 pro, proti, zdrželi se přijato, 59 pro, proti zdrželi se přijato, 4 pro, proti zdrželi se přijato, 60 pro, proti zdrželi se přijato. Hlasujeme o celém stanovisku, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato 32 ku 7. Takže pojďme dále. Máme tady návrh pana Oldřicha Vlasáka, mechanismus civilní ochrany Unie. A hlasujeme. Návrh 50, kdo je pro? Against. Eh, proti. Takže zdrželi se schváleno. 11 pro. Prověříme raději ještě 50. Končím hlasování. A je to schváleno. Jedenáctka pro. Proti, zdrželi se schváleno. 51 pro. Proti, zdrželi se schváleno. Opět prověříme 51. Zamítnuto. Co já jsem předtím říkala? Zamítnuto. Takže 52 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 53 pro, proti. U 53 také nevím ten výsledek, protože jedna politická skupina nehlasovala úplně jasně, takže hlasujeme elektronicky. Prověříme elektronickým hlasováním. 53. Končím hlasování a je to zamítnuto. Takže všichni byli proti, já jsem to neviděla. 54. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 55 pro Chcete ještě prověřit 54? Ano. Končím hlasování. Schváleno. 55 pro. Prosím, řádně zvedejte ruce. Když nevidím ruce koordinátoru, pak musíme vždy prověřovat ještě elektronicky. Takže kdo je ještě jednou pro 55? -ku? Schváleno. 56 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 12 pro, proti,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 63. Čekáme na Alde. Takže ještě jednou 63. Zamítnuto 64 pro. Proti zdrželi se zamítnuto 65 pro. Proti zdrželi se zamítnuto to 65 kup. Prověříme elektronicky. 66 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 67 odpadá. Schváleno 68 pro, proti, zdrželi se, schváleno 69 pro, proti, zdrželi se, schváleno 70 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 71 pro, proti, zdrželi se schváleno. 72 pro, proti, zdrželi se schváleno. Prověříme 72. Končím hlasování. A je to schváleno. 73 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 74 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 75 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 76 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 77 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 78 zamítnuto, 79 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 80 pro, Proti? Zdrželi se? Myslím si, že je to zamítnuto. Prověříme osmdesátku. Schváleno. 81, 82 pro. Proti. Zdrželi se schváleno. Omlouvá se paní předsedkyně? my jsme zbytečně hlasovali, neměli jsme hlasovat a nyní jsme u 83 pro, proti, zdrželi se schváleno. 84 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 85 pro. Musíme prověřit 85. -ku. Končím hlasování. Schváleno. 86 pro. Proti zdrželi se schváleno 87 pro. Proti zdrželi se schváleno 88 pro. Proti zdrželi se schváleno 89 pro. Proti zdrželi se schváleno 90 pro. Proti zdrželi se schváleno 91 pro. Proti zdrželi se zamítnuto. Prověříme to. takže to opět prověříme pro Markuse. Omlouvám se, ale přece jenom je to zamítnuto. 92 pro. Proti, zdrželi se. Myslím si, že to opět není jednoznačné, takže prověříme 92. zamítnuto. Takže bylo to těsně zamítnuto, takže 93 pro, proti zdrželi se zamítnout 94 pro, proti zdrželi se schváleno, myslím si, 95 pro, proti zdrželi se schváleno, 96 pro, pro 96 zamítnuto. Myslím si, že to bylo zamítnuto. Raději to ještě prověříme. 96 prověříme elektronicky. Zamítnuto. 97 pro, proti zdrželi se zamítnuto 98 pro, proti zdrželi se zamítnuto 99 pro, proti Myslím si, že to také bylo zamítnuto, ale můžeme to ještě prověřit, pokud si to přejete. 99 prověříme elektronicky. Schváleno. Stovka. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 101 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 102 pro, proti, zdrželi se schváleno 103 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 104 pro. 104 prověříme. Takže schváleno. Nyní 22, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Prověříme 22. Končím hlasování. Zamítnuto. 105 pro, proti, zdrželi se, myslím si, že to bylo zamítnuto. Eh, přejete si prověření? Ano, prověříme elektronicky 105. je to vždy velice těsný výsledek. Je to schváleno. 20 k 19, takže schváleno. 106 pro. Proti zdrželi se schváleno 107 pro. Proti zdrželi se raději to prověříme, tu 107. Já jsem viděla jasně zamítnutí, ale možná, že jste mezi tím změnili svůj názor. Schváleno jedním hlasem. Je to opravdu vždy velice těsné. 108 pro, protože se také změnily relace mezi jednotlivými politickými skupinami, protože hodně lidí tady není. 108 pro, proti, zdrželi se, myslím si, že je to schváleno. 109 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 116 nyní pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 117, ještě prověříme 116. Zamítnuto. 117 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Dokonce, Markusy, tvoje vlastní politická skupina to zamítla 118 proti, zdrželi se zamítnuto 119 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 120 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 121 pro, proti, zdrželi se schváleno 122 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A nyní úvodní ustanovení 24 pro, proti, zdrželi se schváleno 1 pro, proti, zdrželi se schváleno 25 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 26 pro, proti, zdrželi se schváleno, dvojka pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 27 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 28 pro, proti, zdrželi se schváleno, 29 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 30 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 31 pro, proti, zdrželi se schváleno 32 pro, proti, zdrželi se schváleno 3 pro, proti, zdrželi se schváleno 4 pro, proti, zdrželi se schváleno 33 pro, 34, omlouvá se paní předsedkyně, 33 opět. Takže zamítnuto. Prověříme ještě 33. schváleno. 20 ku 19, 34 pro. Odpadá 34. 35 pro. Proti zdrželi se zamítnuto. Dvě skupiny byly proti, jedna se zdržela. 36 pro. Pr, 36 pro. Proti zdrželi se schváleno. 37 pro proti, zdrželi se schváleno 38 pro, zdrželi se schváleno 6 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Vlastně jsme tady ani nemuseli hlasovat, omlouvá se paní předsedkyně. 39. 39 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 40 pro, proti zdrželi se schváleno 41 pro, proti zdrželi se schváleno sedmička pro. <clears throat> Prověříme sedmičku. Dvacetku ku dvaceti, je to zamítnuto, 42 pro proti zdrželi se schváleno 43 pro, proti zdrželi se schváleno 44 pro, zamítnuto 45 pro, proti zdrželi se schváleno 46 pro, proti zdrželi se schváleno 47 pro, proti zdrželi se schváleno 8 pro, proti zdrželi se zamítnuto. Prověříme osmičku. Končím hlasování, zamítnuto. Osma čtyřicet je staženo a nyní devět pro, proti, zdrželi se pro, schváleno 49, zamítnuto, desítka pro, proti, zdrželi se, myslím si, že je to zamítnuto. Oldřichu, chceš to ještě prověřit? Ano, prověříme to, zkontrolujeme to. Takže prověřovali jsme pro několik politických skupin a nyní také pro EKR. Nyní končím hlasování a je to schváleno. Nyní budeme hlasovat o celém návrhu stanoviska. Zahajuji hlasování. Ano, Nyní schváleno tedy a nyní přejdeme k panu Ugiašovi. což je financování, řízení a monitorování společné zemědělské politiky. Bod číslo 11 na pořadu jednání. I don't like it because it's I, I prefer it. Okay, thank you. Amendment 6. Návrh 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno 7, proti, zdrželi se, schváleno 8, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 9, pro, proti, zdrželi se, schváleno 35 pro, proti, zdrželi se, schváleno 36 pro, proti, zdrželi se, schváleno 11, je stažená a nyní 37 pro, proti, zdrželi se, schváleno 12 pro, proti, zdrželi se schváleno. 13 pro, 13 pro, proti, zdrželi se schváleno. 41 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Prověříme 41. Zamítnuto jedním hlasem. 42 pro, proti zdrželi se schváleno 43 pro, proti zdrželi se schváleno 44 pro, proti zdrželi se schváleno 46 pro, proti zdrželi se schváleno 47 pro, proti zdrželi se schváleno 48 je nepřípustný a nyní 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Prověříme čtrnáctku. Zamítnuto. Patnáct pro, patnáct, padesát pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 16 pro, proti zdrželi se schváleno 52 pro, proti zdrželi se schváleno 17 pro, proti zdrželi se schváleno 53 pro, proti zdrželi se schváleno 20 pro, proti zdrželi se schváleno. Bo úvodní ustanovení kompromis 1 pro,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 Končím hlasování. Schváleno. A 34 pro. Proti zdrželi se schváleno. A nyní hlasujeme o celém návrhu stanoviska. Zajuje hlasování. Nikdo nebyl proti, pouze dva se zdrželi. A nyní přejdeme ke Katrin Gress a to jsou přímé platby zemědělcům podle režimu podpor. Tak, můžeme, takže máme tady 45 pro, proti, drželi se, přijato. 46 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 48 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 11 pro, proti, zdrželi se schváleno, ale ověříme. Ověříme jedenáctku. Končím hlasování. A je to schváleno. 22 ke 18. Kompromis 1. Kdo je pro, proti, Ověříme kompromis 1. A je to zamítnuto. 50. 50. Aha. Ne, takže 50 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 51 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A nyní 15 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 16 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Přijato, přijato tedy. Chcete to ověřit? Dobrá. Vidíte, že trošku zaváhám a hned, hned se do toho dáte. Takže 21 ku 19 schváleno. 17 pro, proti. Ehm, a opět ověříme, nejsem si jistá, ověříme 17. Zamítnuto. 100 co tu máme dále? 19. Ústní pozměňovací návrh, je někdo proti tomu? Je to pouze ústně, takže hlasujeme o tom, ale bez ústního návrhu. Takže, kdo je pro? Proti? Drželi se a myslím, že schváleno. Ověříme, ověříme. Ověříme devatenáctku. Bez ústního pozměňovacího návrhu. Ještě ne. Končeno, uzavřeno a je to těsně schváleno o jeden hlas. Je zde tedy nějaká otázka, nějaký problém? Drazí kolegové, rád bych se vyjádřil ve jménu paní Kres, pravodajky stanoviska, která dnes nemůže být přítomna, omlouvá se. Paní Kres lituje velice tomu, že Evropská lidová strana je proti jejímu ústnímu pozměňovacímu návrhu a se stínovým zpravodem Alde se domluvila nad tímto tématem a domnívá se, že tady by mohlo dojít k narušení paktu mezi lokálními aktéry, protože se domnívá, že je nezbytné, aby tady byly zachovány územní charakteristiky. Čili paní Krezová by ráda, abyste hlasovali pro původní návrhy 3 a 19, protože se jedná o vyslání významného signálu výboru, našeho výboru proto, aby byla lépe vyslyšena nezbytnost zapojení lokálních aktérů. Tak nevím, ale my už jsme hlasovali. Já děkuji za ten apel, ale on to, to není kompromis. A my už jsme hlasovali, už jsme hlasovali, nemůžeme se vrátit, ale děkujeme. Dobře, takže dále osmnáctka. Kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. A dále 55 je nepřípustný. 56 pro? proti, zdrželi se zamítnuto. 22 pro, proti, ověříme, 22 ověříme. The vote is close and free. Končím hlasování, je to zamítnuto. Pojďme dále a 64. 64 pro, proti, drželi se zamítnuto. 68 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 69 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 27 pro, proti, zdrželi se schváleno. Ale dobře, ověříme. 27 ověříme. zamítnuto 21 k 18. Dále tady máme třicítku. Třicítku. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Ověřit. Dobrá, ověřím. And it's rejected. Amendment. Zamítnuto. 32. Kdo je pro? Proti? zdrželi se. To je stejná situace, velmi těsné, takže ověříme i 32. Ještě moment. A je tu zamítnuto. 33. Kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. 75 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 76 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 78 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 79 pro, proti, zdrželi se přijato, 85 pro, proti, zdrželi se schváleno, úvodní ustanovení, kompromis 2 pro, proti, zdrželi se schváleno. 36 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ne, Uvěříme. Tak to nevidím zcela jasně, takže musíme ověřovat. A je to schváleno. 36 je schváleno. 35 tady odpadá. 37. 37 pro, proti, drželi se zamítnuto. 39 pro, pro, proti, drželi se zamítnuto. Trojka, tady je ústní pozměňovací návrh. Je někdo proti ústnímu pozměňovacímu návrhu u trojky. Dobře, takže hlasujeme bez, bez ústního pozměňovacího návrhu. Hlasujeme o trojce. Pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Ale ověříme, ověříme. And it's 20 to 19 adopted. 20 ku 19 schváleno. 42 pro, proti, zdrželi se schváleno. Ověříme, dobře, ověříme 42. It's impossible to vote with this, this version. terribly difficult. Still goes, goes, goes, 39. Mm-hmm. And it's uh, rejected 19 to 19. Je to zamítnuto 19 ku 19. Takže 43. Kdo je pro? Moment schváleno. 43, takže uvěříme také. We check, we check, we check. Uh, the vote is closed. Končím hlasování a je to schváleno 20 ku 17. Čili závěrečné hlasování o tomto stanovisku elektronicky. It's adopted, right? Yes. How we calculate it? 18. Takže jak se to teď bude počítat? 18 pro, 4 proti, ale 17 se zdrželo. Pojďme ovšem dále. Final. Uh, oh, uh, Máme tady zprávu Yunus Omar Omarží. I mean, this, everything is inadmissible almost. Okay, dear colleagues, I'm very happy that Yunus Omarji has... Kolegové, s radostí eh, oznamuji, že Yunus Omarji se rozhodl to stáhnout jako zpravodaj, nicméně i tak tady bude to hlasování trošku obtížné. Máme tady návrh 33 na druhé straně dále 37. Tady máme dílčí hlasování, kdo je pro část 1, proti zdrželi se zamítnuto a druhá část, kdo je pro, proti zdrželi se zamítnuto. 38 pro, proti zdrželi se schváleno, 39 pro, proti zdrželi se schváleno, 40 pro, proti zdrželi se schváleno. Ale nevím jistě že EKR mi to tady trošku teď komplikuje, takže musíme ověřit čtyřicítku. It's rejected. 41 in favor. 41 pro, proti. Opět stejná situace. Myslím, že je to zamítnuto, ale zase budeme to muset ověřit. Musíme to rychle ověřit, tu 41. Já mám pocit, že to bylo zamítnuto. Nejsem si ovšem jistá. Je to zamítnuto. A dále jdeme, jdeme, obrátíme se stránky a máme tady rovnou 68 na straně 4. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Schváleno. Dobře, ověříme také. So, ALDE socialists do not have the majority. No? no, no. No, here don't have, yeah, yeah. Ah, <laughs> it's, it's by one vote rejected, yeah. 69 in favor. 69 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A dále tady máme úvodní ustanovení. Číslo 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 9. Pro, proti, zdrželi se schváleno. Dále 15. Pro, proti, schváleno. Nevím jistě, protože EKR je proti. EKR je proti, takže ověříme 15. Dnes to EKR to tady skutečně tady komplikuje. And it's adopted, it's adopted. Amendment 16, who's in favor? Again. 16. Pro, proti, zdrželi se. Stejná situace. Schváleno. Stejné frakce se hlasují stejně. 19. Pro, proti, zdrželi se. Schváleno. A to je, to je vše. Takže hlasujeme o návrhu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 3 a potom kompromis 9 do listopadu, než bude modifikován mandát. Šlo o to, že někteří kolegové předložili pozměňovací návrhy, které nejsou kompatibilní, takže uvidíme, zdali dospějeme k dohodě v listopadu. Takže budeme hlasovat o všem mimo dvojky, pětky a devítky kompromisů. Takže nyní žádám Markuse o slovo. Souhlasím s tímto postupem, aby tedy určité články, které by byly snad proti něčemu, eh, co jsme rozhodli v obecném nařízení, byly posunuty. Ale rád bych dal do zápisu, že napříč všemi frakcemi jsme se dohodli na tomto obsahu. Dohodli jsme se na určitých bodech. A rád bych to tady ještě jednou nezřekl, abychom v listopadu mohli nechat odhlasovat tyto body tak, jak jsme se o tom dohodli včera. Van Nistelrooy, Lambert. Yeah, just, just also for the... Pan Van Nistelrooy také do zápisu, protože je velice důležité, že Markus nyní oznámil, že souhlasí, že se nebude hlasovat například o článku 11. Včera jsme byli v kontaktu s ostatními zpravodaji, například k CEF, a došlo také k závazku týkající se obsahu. My tady máme odhlasovaný mandát, ale bude se znovu v listopadu hlasovat o mandátu. A pak tady nezůstane žádný interpretační prostor. Já jsem rád, že došlo k tomuto postupu a chci zdůraznit, že jsme se shodli e, na těchto článcích a tak tímto se budeme také v budoucnosti řídit při hlasování. Ano, my bychom neměli nic předjímat, ale neměli bychom vstupovat znovu do diskuse. Já chci pouze potvrdit, že až bude dohoda na změně mandátu k stávajícím ustanovením, pak já také do své zprávy zapracuji stejnou větu tak, aby to bylo všechno v souladu. Takže můžeme začít hlasovat. 51 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno 52 pro, proti, zdrželi se, schváleno 53 pro, 53 pro, proti, zamítnuto. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se schváleno. 55 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 56 pro, proti, zdrželi se zamítnuto trojka pro,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 proti, zdrželi se schváleno. 88 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 86 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 87 odpadá. Nyní kompromis 7 pro, proti, zdrželi se schváleno. 97 sedm, ne, jedenáctka. Takže jedenáctka pro, proti, zdrželi se schváleno 98 pro, proti, zdrželi se zamítnuto kompromis 8, ne, o tom se nehlasuje, ano, o tom se hlasuje, opravuje se paní předsedkyně. Kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Takže stovka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Sto tři a sto pět, e, o těch hlasujeme společně, jsou identické. Takže to vlastně odpadá. Takže jsme u 107 pro proti, zdrželi se zamítnuto. 108 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 110 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Jedenáctka je stažená, odpadá. Jedna, tři, tři pro schváleno, 19 pro, proti zdrželi se schváleno, 134 pro, proti, prověříme 134. And it's rejected. Zamítnuto. 20 pro, proti zdrželi se schváleno 135 pro, proti zdrželi se zamítnuto 136 pro, proti zdrželi se schváleno 137 pro, proti zdrželi se schváleno 138 pro, proti zdrželi se schváleno 139 pro, proti zdrželi se, myslím si, že to bylo schváleno, 140 pro, proti zdrželi se schváleno 21 pro, proti zdrželi se schváleno 22 pro, proti zdrželi se schváleno. Máme tady ústní posměvací návrh 23. Je někdo proti? Není tomu tak. Takže vracujeme o 23 s ústním pozměňovacím návrhem, bylo to schváleno, nyní 141 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 142 pro, proti zdrželi se schváleno, 143 pro, proti zdrželi se schváleno, 144 pro, proti zdrželi se schváleno, 145 pro, proti, zdrželi se schváleno 146 pro, zamítnuto, 147 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 148 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 149 <clears throat> pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 150 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 151 pro,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 proti, zdrželi se schváleno 36 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Bod odůvodnění 13, eh, o tom se nehlasuje, takže 43 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 44 pro, pro, proti, zdrželi se zamítnuto 45 pro, proti, zdrželi se schváleno 46 pro, proti, zdrželi se schváleno 47 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 48 pro, proti, zdrželi se schváleno 49 pro, proti, zdrželi se schváleno 50 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A nyní citace 25. Pro a nyní nebudeme hlasovat definitivně a nyní končím hlasování, ale budeme ještě pokračovat, ale máme ještě před sebou jedno hlasování. 15. don't 15. So we go again, Olgi Blasak.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 Takže 19 po 19 zamítnuto 39 pro, proti, zdrželi se a zřejmě stejná situace, ale možná jeden člověk změnil názor, takže uvěříme 39. Stejná situace. Dále 40 pro, proti, drželi se a stejná situace. 40, takže zamítnuto.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 proti, zdrželi se schváleno, 5 pro, proti, zdrželi se schváleno, 6 pro, proti, zdrželi se schváleno, 47 pro, proti, ověříme 47. Zahajuji hlasování. A je to zamítnuto. 48 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 7 pro, proti zdrželi se schváleno, 49 pro, proti zdrželi se schváleno, 8 pro, proti zdrželi se schváleno, 50 pro, proti zdrželi se schváleno, 51 pro, proti zdrželi se schváleno, 52 pro, proti zdrželi se schváleno, 53 pro, proti, zdrželi se schváleno, 54 pro, proti, zdrželi se schváleno, 9 pro, 9. Tak ještě jednou, kdo je pro, devítka, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Dále, desítka, kdo je pro, proti, a není to schváleno. Je to zamítnuto. 11. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 12 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 13 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 14 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 15 pro, moment, Konstanc, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 16 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 17 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 55 pro,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 proti, zdrželi se schváleno. 20 pro, proti, zdrželi se schváleno. 21 pro, proti. Ověříme 21. Je to zamítnuto 19 19. 22 pro, proti, zdrželi se schváleno. 1 pro, proti, zdrželi se schváleno, 23 pro, proti, zdrželi se schváleno, dvojka pro, proti, zdrželi se. Nevím, nevím ta dvojka, takže ověříme. Ověříme dvojku. And it's adopted by two. 24 uh, in favor. 24 4 pro, proti zdrželi se schváleno, 25 pro, proti zdrželi se schváleno, 26 pro, proti zdrželi se schváleno, 27 pro, proti zdrželi se schváleno, 28 pro, proti zdrželi se schváleno, 3 pro, proti zdrželi se zamítnuto, ale můžeme uvěřit, jestli chcete tu trojku. Hmm. Adapted. Těsně, těsně, ale schváleno. 29 ještě. 29 pro, proti, zdrželi se schváleno. Takže závěrečné hlasování zahajuji. Zahajuji hlasování. Končí. Ne, ještě moment. Budeme to opakovat.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 Kolegové, budeme pokračovat a dalším bodem na programu jsou společná ustanovení ohledně evropských fondů a zrušení nařízení číslo 1083. Eh, Spolu zpravodajové je paní Krél a pan Nistleroy. Kdo bude hovořit jako první? tak nejdříve budou hovořit zpravodajové a potom paní Mancony. Já vím, že máte jakousi časovou tíseň, ale nejdříve bude hovořit Lambert, potom Konstance. Máme celkově jenom půl hodinku a proto se prosím vyjadřujte všichni stručně. Ano, děkuji. Velmi stručně. Jak budeme tedy postupovat? Máme mandát, který byl formulován v červenci a mezi tím také jsme po orientační schůzce jsme stanovili data pro trialog a nyní budeme mít schůze trialogu každý týden mimo týden štrasburský. Takže z naší strany jsme tomu dali velkou prioritu a já si uvědomuji, že si musíme vyjasnit své pozice a také je důležité, aby všichni kolegové se semkli. Musíme postupovat tak, jak jsme to dohodli. Obecně bych chtěl říci, že jsme se do toho pustili, začali jsme naším základním mandátem, ale rada obecně zatím se nerozhodla o všech bodech, které jsou v mandátu a brzy se bude konat další zasedání rady a my doufáme, že tam se udělá další pokrok. Nyní se nejvíce diskutuje o znění článku. Jde o to, abychom přesně definovali definice. Hovořili jsme o principu eh, eh, partnerství a nyní začínáme také s tou částí programování. Možná se očekával větší pokrok, i já jsem to očekával, ale Myslím si, že příště budeme moci hlasovat o článcích, které jsme neodhlasovali v červenci a nyní eh, tedy o normativní části a také nyní připravujeme hlasování o bodech odůvodnění. Taková je stávající situace, není tady velký pokrok, ale prodebatovali jsme celou řadu článků a chtěli jsme zjistit, zdali rada se pohnula, ale eh, myslím si, že k žádnému velkému pohybu nedošlo, ale přece jenom eh, směřujeme k jakýmsi kompromisům. Nyní Konstance jenom několik krátkých věd. Princip partnerství bude jednou z nejsložitějších věcí k jednání. Rada řekla, že s námi obecně souhlasí, ale naše návrhy se jim nelíbí a proto to bude velice složité. Pokud se týče společného strategického rámce, tak tady komise předlažila návrh a my ho budeme prověřovat, ale zatím máme na stole pouze návrh a všechno ostatní je před námi. Tedy došlo k malému pokroku, ale ne tak k velkému, který jsme očekávali. Děkuji mnohokrát za tyto částečně nové informace a dávám slovo paní Macony. Děkuji, pane předsedo. Omlouvám se, já jsem se hlásila o slovo, protože to bylo spíš taková metodická poznámka než věcná poznámka. Chtěla bych požádat o, o určité pochopení těchto zpravodajů a také podporu protože eh, snažit se vysvětlovat eh, organizaci trialogu, snažit se o to, aby se trialogu účastnili rovněž všichni zpravodajové všech jednotlivých nařízení a rozdělovat to na, podle tematických bloků a ne podle jednotlivých nařízení. Tím se snažíme tedy odrážet tu práci komise. My jsme si tady představili na to období 2014 až 2020 takové nějaké obecné nařízení, které se bude věnovat těm jednotlivým tématům a následně se to bude rozmělňovat do jednotlivých nařízení. Čili je zde potřeba účastnice a informovat o těch jednotlivých krocích tak, aby ta práce byla co nejefektivnější a aby byl tady co nejlepší ten finální produkt. Čili já tady na tomto místě jsem se hlásila již dvakrát k tomuto tématu a byla jsem ujištěna předsednictvím, že se bude postupovat tak, jak to bylo na začátku jednání, že se bude tedy postupovat podle tematických bloků. Chci se zeptat, zda tedy je možné tuto situaci nějak napravit. Děkuji. No, velocemente, anche io mi aggancio. Ano, velmi rychle. Já bych také se chtěl připojit k tomu apelu a k té otázce, kterou tady položila moje kolegyně. Zda by bylo skutečně možné tady k této metodické otázce upřednostit tedy ten postup podle tématických bloků. Já se domnívám, můj názor je takový, že by to bylo velice přínosné pro diskusy kdy v tomto ohledu bychom tedy mohli lépe postupovat k tomuto tak důležitému tématu. Děkuji. Konstanc Král. Markus, eh, děkuji, Markusi. Skutečně došlo k diskusi, měli jsme přípravné zasedání eh, bezprostředně po 11. červenci, já už nevím, jestli to bylo 11. nebo 12. A nakonec jsme se dohodli na tom, že chceme postupovat v tematických blocích, ale jedno nařízení po druhém a že tedy začneme vyjednávat obecné nařízení a poté budou následovat další nařízení s jejich vyjednávacími týmy. Vyjednávací týmy tenkrát byly ve složení předsedkyně, Danu, eh, pardon, paní předsedkyně oznámila členy vyjednávacích týmů, bylo to odsouhlaseno a nechali jsme otevřené, což má svůj smysl, aby v případě potřeby u určitých odborných bodů, kde dochází k eventuálnímu překrývání určitých témat, aby poté samozřejmě předsedkyně výboru a naše vyjednavačka pro všechna nařízení také eh, k tomu přizvala kolegy z odpovídajících vyjednávacích týmů. V současné době se na, jsme byli na druhém trilogu a myslím si, že další trilogy budou jistě pomalu připravovány, ale v obecném nařízení teprve vlastně pokročujeme ku předu. Podle tematických bloků. Lambert. Thank you very much. Um... Děkuji mnohokrát. Ano, my musíme postupovat na různých úrovních. Já naprosto chápu tu vaši otázku, jakým způsobem tedy mm, poskytovat co nejlepší informace. Konstanc již řekla, že to chceme zrychlit a chceme, aby byla zahájena jednání o jednotlivých nařízeních. A pokud já jsem byl informován, tak už tady byly takové určité pokusy u všech těchto agent. Čili není eh, nutné najednou začínat z ničeho. Ale jsou tady prostě vzájemně propojené vazby. Ovšem možná tady nyní máme určité nedorozumění v tom smyslu, že tady se to bude řešit všechno naraz, budou různé vyjednávací týmy. Možná pokud tady je potřeba většího informování, tak my jsme zcela otevření. Možná bychom mohli dát dohromady jednotlivé předsedy a zpravodajové by si to rádi vyslechli, zda je to možné nebo ne. Mám tady ale ještě jednu malou otázku. My tady máme plán, plánování, máme to naplánované až do listopadu, máme tady tedy tento soubor finančního nařízení a teď nevím, zda to bylo ještě nějak odsouhlaseno, ty informace, které máme k dispozici. Možná by bylo rozumné kdybychom si ověřili i s Evropskou komisí, zda to finanční nařízení mohou být dána jedno vedle druhého pro naše hlasování, abychom prostě viděli, jaké pokroky jsou dosahovány také jak to vypadá s tím společným strategickým rámcem, aby tam nedocházelo k nějakým prodlevám a mezerám mezi jednotlivými texty. Co se týče finančního nařízení, tak eh, my předpokládáme, že můžeme okamžitě promítat tyto texty jeden po druhém do finančního nařízení. A teď nevím, je to to správný předpoklad, nebo tam ještě musí být nějaká další práce? Možná to je otázka na odborníky komise. Kamžik, já bych nejprve rád poprosil paní Macony, aby nám ona za sebe z jejího pohledu ještě jednou řekla, zda odpovědi, které zde zazněly, jsou podle ní v pořádku, anebo zda s tím stále má ještě nějaký problém, protože já si připomínám, že vzpomínám, že když jsme chtěli vyjednávat, Eh, a domluvili jsme se, že u toho vždycky budou zpravodajové. Eh, stihl, pak jsem vyslechl obdobnou stížnost, že to ne vždy funguje tímto způsobem a proto bychom měli naprosto jednoznačně toto vyjasnit, ať už vás to znervozňuje nebo ne. Tady prostě určité záležitosti neprobíhají transparentně. A pakliže tady budeme mít problém, tak to bude tady problém závažný. A proto chci, aby paní Mansony něco řekla k tomu, co tady teď zaznělo. Grazie, prezidente. Děkuji, pane předsedo. Já pochopitelně nejsem spokojená, protože toto nezdílím. Jak jsem ji řekla, já se domnívám, že, jak se říkal na samém začátku, bychom preferovali, kdyby ta vyjednávání probíhala tak, že budou zapojeny všechny příslušné strany, které do toho spadají. Co se týče potom informování o tom, co proběhlo, tak mm, možná došlo k tomu, že ten kompromisní návrh nebyl náležitě odhlasován a tudíž je tam potom poměrně obtížné to zapojení. Já jsem sama osobně dvakrát se k tomu už vyjadřovala, když se hovořilo o organizaci, konkrétně také v červenci jsem o tom mluvila, že by bylo vhodnější postupovat podle tematických bloků, než spíše podle nařízení. Bylo mi řečeno, že se bude postupovat podle tematických bloků, aniž by se to nějak specifikovalo podle nařízení, ale jak říká kolegyně Krelová, možná tam došlo k nějakému nedorozumění. Nicméně já mám pořád stejný názor. Jan uh, Děkuji. Nechci nějak rozpoutávat debatu, musím za minutu odejít, ale jenom velmi stručně. Za prvé, vyjednávací tým pro ERDF zatím nemá k dispozici konečná data, protože ta data teprve musí potvrdit Rada a komise. To je za prvé. Za druhé, mám informace od předsedkyně paní Hybnerové, že práce na e, nařízení o společných ustanoveních se bude organizovat takovým způsobem, že ti hlavní zpravodajové krok za krokem budou zvát zpravodaje pro odvětvová nařízení k těm jednotlivým tématům. Čili já mám k dispozici tyto informace a já teď čekám jako zpravodaj pro ERDF, až mi budou sdělena tato data, kdy jste tedy bude konat to, co se přímo týká fondu ERDF. Čili, jak to chápu já, tam není nějaké tendence dělit zpravodaje pro všechny ty schůze, ale spíše je tam snaha o to, zvát naše, jako, nás jako zpravedé k těm konkrétním tématům ve chvíli, kdy přijdou na řadu. Čili to jsou informace, které já mám k dispozici a čekám na další informace, eh, kdy se mám účastnit já jako příslušný zpravodaj. Takže to jsem vám chtěl sdělit. Děkuji. Konstance Kryl. Já, so ist ja die Konstance. Ano, taková byla dohoda vždycky, když se budou projednávat obsahová témata, která se týkají i dalších nařízení, že tam budou přizváni i příslušní zpravodajové. Tak zněla dohoda. Problémem ale je, že jsme pořád ještě u prvního stěžejního bodu a to je ve své bytné eh, pravomoci. My se prostě tady máme etický kodex a ty zásadní věci, dospěli jsme tuším ke článku 8 a vůbec nemůžeme, ačkoliv jsme radu o to žádali, nemůžeme mít ten text, kde bychom do čtvrtého sloupce mohli napsat, co už bylo dohodnuto a co nikoliv. Nemáme ani tento text, to znamená, nemůžeme vám o tom říci nic víc, než to, co vám řekl Lambert. Víc prostě vyjednáno nebylo. Ještě jsme neměli příležitost k tomu abychom přizvali odpovídající zpravodaje k jiným nařízením. A proto sdílím obavy, které má Lambert, že, to, že se to strašně táhne. A doufám, že se tempo snad zrychlí, protože budeme-li vyjednávat tímto způsobem i nadále, a to tedy není zaviněno námi. My jsme eh, vždycky říkali, když se jedná o formulaci rady či komise, eh, takže prostě je to komise rada, které u těch nejjednodušších eh, záležitostí říkají, ale to musíme ještě projednat v našich pracovních skupinách, jestli na to dostaneme mandát a tak dále, čili vleče se to vleče a my doufáme, že tedy se to urychlí. A samozřejmě, že u všech odborných témat budou přizváni kolegyně a kolegové. Dobře, v tom případě jsme obdrželi tuto informaci teď, ale já bych chtěl paní Mansony nabídnout, abychom si k tomuto tématu ještě vyměnili názory, dojde-li ještě k dalším problémům. Takže prosím pěkně, měli bychom se podívat na to, zda bychom měli to či ono ještě udělat. Dobře, možná, že bychom si měli ještě společně posadit k tomu. A teď dám slovo komisi. Tady máme ještě příspěvek, máme ještě čas. No, měli bychom jít k finančnímu nařízení. Takže poslední. Jenom velice stručně my, vyjednávací tým u nařízení Fondu soudržnosti, jsme ve stejné situaci. My jsme navrhli několik dát pro naše trilaterální setkání, ale zatím jsme ještě nedostali žádnou odpověď ze strany rady. Čili jakmile tu odpověď obdržíme, tak budou dohodnutá ta jednání v daných datech, bude zahájen trialog a předpokládám, že budeme tady vždy náležitě přizváni ve chvíli, kdy nastane ten vhodný čas u toho nařízení o společných ustanoveních. Děkuji mnohokrát za vyjasnění. A nyní můžeme přejít tedy k tomu všeobecnému nařízení, nikoli k finančnímu nařízení. A vidím, že pan Pěrkovic se hlásí. Máte tedy slovo. Děkuji mnohokrát, já budu velice stručný. Je to poněkud taková technická odborná oblast, takže prosím o určitou schovývavost, pokud se to možná v jednom, dvou bodech zkomplikuje. Jenom nejprve velice stručně ke společnému strategickému rámci. Komise e, přišla s návrhem, který pozměňuje toto nařízení a který bere v potaz názory parlamentu. A my se těšíme na spolupráci s parlamentem při dokončení této otázky. Máme tam nyní přílohu, Navrhli jsme tam nyní akt přenesené pravomoci, který bude v zásadě opak obsahovat ty hlavní body. Dále otázka adaptace, přizpůsobení eh, textu s ohledem na revidované finanční nařízení. Tak já myslím, že je velmi důležité si připomenout ten výchozí bod, to východisko pro návrh komise co se týče eh, nařízení o společných ustanoveních a finančního nařízení, bylo doporučení Evropského parlamentu při absolutoriu za rok 2010. Zde parlament vyzval komisi, aby plně využila stávající sankční nástroje a konstatoval, že v legislativním rámci 2007-2013 nejsou obsaženy dostatečné podpítky pro členské státy, aby plnili, dodržovali pravidla a nejsou tam také žádné tedy odměny za dodržování a sankce za nedodržování. Parlament rovněž apeloval na komisi, aby posílala svou dozorčí úlohu a vyzval komisi, aby vytvořila efektivní sankční mechanismy tak, aby komise se mohla náležitě zhostit své odpovědnosti při provádění rozpočtu. Doporučení rovněž také obsahovalo celou řadu konkrétních návrhů, jako třeba uplatňování čistých finančních korekcí. Takže to jsme se v zásadě snažili v návrhu učinit. Dále, co se týče té struktury těch částí pro finanční řízení a finanční kontrolu, tak tam jsou obsaženy následující věci. Jednak potřeba náležitého finančního ujištění komise. Tady navrhujeme určitý systém účtu, který je přeskumávan a akceptován či neakceptován komisí, tak, aby byla vybudována dostatečné ujištění komise ve výroční zprávě o činnosti. To je takový ten systém eh, vyplácení, kdy tedy se je podrženo těch 10% do té doby, než bude ukončen ten vnitrostátní cyklus, také je tam tedy to předběžné financování a tak dále a tak dále. A náleží následně také povinnosti členských států proplácet prostředky eh, příjemcům. Jsou tam tedy pobídky pro včasnou kontrol, včasné kontroly. Dále snaha posílit dozorčí úlohu komise prostřednictvím aplikace čistých úprav po předložení účtu, kdy dojde k detekování nějakých chyb, případně ze eh, účetního soudního odbora. Cílem tady není nějakým způsobem držet ty peníze, ale skutečně vytvořit takové pobídky, aby členské státy odváděly dobře svoji práci. Jsou tam také navrhovány změny, eh, co se týče způsobu, jakým jsou systémy schvalovány na národní úrovni. Je tam rovněž návrh pro systém vytváření akreditací eh, založený na evropských kritériích. Tady je důležitá změna v tom, že členský stát má tu odpovědnost a komise bude mít přístup založený na rizicích, kdy se bude tedy zabývat tímto procesem eh, akreditací a jmenování. Důležitá věc je ovšem ta, že podle názoru komise my bychom měli využít prostředky k tomu, abychom se zaměřili na ty nejvíce rizikové oblasti. A když všechno děláme stejným způsobem, tak samozřejmě potom je někdy problematické identifikovat ty nejobtížnější oblasti. Takže tohle je v zásadě to, co bylo na, tom, na stole na začátku. Velká část toho se nezměnila. E, cíle Evropské komise v tom nařízení o společných ustanoveních se také nezměnily. Došlo tam nějakým změnám v důsledku finančního nařízení. Ovšem já, a já se na něj velmi stručně zaměřím. Co se týče přeskumu a e, odsouhlasení účtů, tak tady jsou potřebné určité změny. Za prvé, finanční nařízení už dále ne, nyní nehovoří o jasnosti účtu, je potřeba mm, respektive hovoří se tam prostě už jenom o postupech účtování, vůbec to není jak navázáno na otázky řádnosti a průhlednosti, takže ty postupy je možné náležitě vyjasnit. A je tady také potřeba změnit mnoho aspektů toho systému, včetně systém finančního řízení, potom tam ta eh, těch 10% té, to zádržné. Dále, co se týče otázky jmenování orgánů, které budou mít na starosti řízení a kontrolu, tak první eh, věc, která musí proběhnout, je, že ta akreditace by měla být nahrazená eh, tím jmenováním a musí se tedy vyškrtnout zmínky o akreditačním orgánu. Oni jsou tam teď eh, určité věci, které duplikují to, co je ve finančním nařízení, čili je možné jednoduše vymazat. Také musíme zvážit, zda je potřeba nějakého zkušebního procesu či nikoliv. Ovšem, není žádná potřeba jmenovat proces stanovení řídícího a certifikačního orgánu na základě činnosti auditního orgánu a ani také kritéria pro takováto jmenování. A také, jak jsem již řekl, podle našeho názoru rovněž není potřeba nijak měnit proces, který navrhujeme pro uh, posuzování komise v rámci tohoto procesu jmenování. Čili abych reagoval na to, co řekl pan Nistelroj, my se domníváme, že to je už hodně taková technická odborná práce, jsou tam sice ještě určité úpravy, ale podle našeho názoru to bude možné realizovat poměrně jednoduše a e, efektivně. Nebudou to žádné velké změny. What's first? That, that, that we can work now ano, zdá se, že na tomto základě můžeme nyní dále pracovat a po hlasování plenárky o finančním nařízení to můžeme implementovat. My předložíme text pro debatu a plán je takový, abychom postupovali tak, jak jsme se dohodli. To je náš závěr a uvidíme, jak to půjde dál. Ja, dann herzlichen Dank. Děkuji vám srdečně, děkuji komisi a také děkuji oběma zpravodajům za aktuální informace. A nyní jsme u zprávy o Evropském sondu, fondu Solidarity, o jeho provádění a používání. Paní Ferragut nás seznámí se stávající situací. Gracias. Empezaré por de... Děkuji mnohokrát. Já bych se tady ráda zmínila o nedávných záplavách na jeho východě Španělska, v Almorzi, kde bylo více eh, než deset mrtvých, celá řada zmizelých osob a celá řada zraněných, zejména také v oblasti Lorky a Porto Lubredy, což jsou vlastně dva okresy Mursie celá řada obcí měla, utrpěla velké škody, eh, jednak na budovách, jednak na polích, jednak na hospodářských zvířatech. A proto eh, ve spojení s Fondem Solidarity bychom tady chtěli vyjádřit veškerou naši solidaritu a podporu našemu obyvatelstvu. Fond Solidarity již úspěšně existuje 10 let, zrodil se v roce 2002, jak jistě víte. A domnívám se, že se stal velice pozitivním nástrojem, jak v očích veřejnosti, tak v institucích 49 až 50 krát byl poskytnuty prostředky z Fondu Solidarity. Jednak se to směřovalo pro přírodní katastrof, do oblasti přírodních katastrof a do eh, nejzávažnějším případem bylo, jak si ještě vzpomenete, zemětřesení v Akile v roce 2009 eh, kde došlo k obrovským ztrátám a kde celá řada lidí přišla o svá obydlí a Fond Solidarity uvolnil poměrně velké množství prostředků. Během používání prostředků z Fondu Solidarity jsme viděli celou řadu nedostatků týkající se kritérií, která umožňují přístup k prostředkům tohoto fondu. Jistě víte, že v roce 2005 komise navrhla pozměnit eh, tento fond poměrně zásadním způsobem, ale protože nedošlo eh, ke zhodě komise, parlamentu a rady byl tento legislativní návrh stažen. Myslím si, že se nyní nacházíme v situaci, kdy bychom mohli předložit zlepšení fungování tohoto fondu solidarity, zejména uvědomit si také to, eh, k čemu dospěl účetní soudní dvůr 2008, který pravil, že v těch menších katastrofách, regionálních katastrofách bylo velice uh, obtížné splnit očekávání, protože definice Fondu Solidarity kritérií byla nesmírně vágní a účetní dvůr eh, říkal, že tady není dostateč, možná eh, dostatečně rychlá pomoc a byl zahájen tedy nový proces revize nařízení a v roce 2011 komise zveřejnila sdělení, eh, která sdělila svůj záměr zlepšit fond, ale rozhodně ne, jakkoliv měnit objem vydávaných prostředků. Eh, proto jsem předložila můj návrh zprávy, kde se hovoří za prvé o těchto deseti letech fungování Fondu Solidarity jako ohromného symbolu Solidarity, jako ohromného signálu Solidarity pro všechny obyvatele dotčen, oblastí dotčených katastrofami v Evropě. A jistě tento fond získal dobré jméno a měl velice dobrou odezvu. Ve zprávě také upozorní na to, že tady jsou ne nenutná spoždění pro zpřístupnění nezbytných plade, protože je třeba, aby se dohodla komise, parlament i rada a proto v mnohých případech ten proces je příliš zdlouhavý a příspěvky velice často mohou být propláceny až 9 či 10 měsíců po katastrofě a občas je zapotřebí více než dva měsíce proto, aby bylo možno obdržet žádost příslušného členského státu. E, zpráva také samozřejmě cituje, co to jsou přírodní katastrofy. Rozhodně ne takové katastrofy způsobené člověkem, e, protože e, to je pokryto systémy pojištění. 63% žádostí, eh, které byly podány v kategorii regionálních katastrof, nebyly akceptovány. Právě proto, že v nařízení není jasně definováno, co je vlastně katastrofa regionální a co nikoli. A proto žádáme v této zprávě, aby se naprosto jasně s jasnými parametry definovalo, kdy je možno považovat určitou katastrofu za katastrofu regionálního rozměru. Potom tady máme ty závažnější katastrofy, ke kterým postupné, ke kterým dochází v důsledku času, ale tady musí být také specifická definice, protože je třeba eh, dostat se do těch lhůt a do těch se nedostanou tyto postupné katastrofy, protože tady máme lhůtu deseti měsíců. A když tady máte například eh, proces vysychání určitých oblastí, tak k tomu dochází postupně a tudíž eh, se nesplňují kritéria těch lhůt. Jak již jsem řekla, nechceme se vůbec dotýkat objemu možných vynakládaných prostředků. My žádáme o to, aby se snížila doba poskytování prostředků, aby se prostě zlepšil ten byrokratický postup, aby tady došlo k administrativnímu zjednodušení a aby došlo k lepšímu slaďování rozhodování o tom, zda je přípustné poskytnout finanční prostředky mezi institucemi. E, byl tady také návrh týkající se návrhu poskytnout tu dotaci a také potom hned ty prostředky uvolnit. Takže tady navrhujeme, aby se lépe sladily tyto dva procesy, aby se to urychlilo. E, a také je nutno urychlit proces podávání žádostí členských států Eh, protože když si uvědomíme, že žijeme v krizové situaci, v době finanční krize, je třeba urychleně tyto prostředky poskytnout. Také žádáme o to, aby se vyjasnilo, jak už jsem řekla, to, ten objem regionálních katastrof a potom také těch katastrof, které mohou ovlivnit sousední regiony, to může být například v případě zemětřesení a proto se domníváme, že tyto kaskádovité efekty by měly spadat také do možnosti poskytování prostředků z Fondu Solidarity. A žádáme o naprosto jasné indikátory, eh, i pro definování regionálních katastrof spadajících do těch oblastí NUT 2. Domnívám se, že Eh, procentuální podíl je poněkud vysoký. I kdybychom tady měli větší jasnost v tom, zda je možné podat žádost o pomoc či nikoliv, myslíme si, že příliš málo regionů by bylo schopno dosáhnout na eh, toto vysoké procento a proto navrhujeme, aby se tato procentuální částka snížila. A potom specifická ustanovení, co se týče oblastí, které trpějí vysycháním svých oblastí a velkým suchem. A Eh, těším se na příspěvky ostatních politických skupin. Eh, doufám, že to obohatí naši zprávu. Eh, my si uvědomujeme, že zejména v době finanční krize můžeme učinit mnoho pro vyjasnění a urychlení poskytování pomoci a to by byl jistě velice pozitivní efekt pro celou Evropskou unii. Děkuji mnohokrát. Ja, das hat der Fonds in der... No. Eh, děkuji mnohokrát za tento zajímavý přehled. Chtěl by k tomu ještě někdo něco říci. Konstance Krám mám na seznamu a potom tady ještě někoho. Já jsem se pouze chtěla zeptat, zdali se dostaneme také k mé zprávě a nebo zdali to bude přesunuto na jindy vlastně jenom tady stanovíme lhutu bez další diskuse. Souhlasíte s tím takto? Ano, děkuji vám. Takže Konstance se vyjádří k tomuto tématu Děkuji, paní Stavarka, Kaky se omlouvá, že tady nemůže být jako stínová zpravodajka a požádal mě, abych vám sdělila jeho názor. On by chtěl poděkovat zpravodajce za dobrý návrh zprávy a navrhuje, aby fond Solidarity byl nadále využíván, protože se jedná opravdu o skvělý nástroj. Jeho přidaná hodnota je nepopiratelná. a zde jde o to řešit především dopady katastrof. Spravodajka navrhuje, aby se přesně stanovily definice například místních přírodních katastrof a také, aby se stanovila kritéria pro hodnocení dopadů. Když bude k dispozici jednotná eh, definice katastrofy, tak eh, pak bude možné eh, přesně stanovit, které katastrofy jsou způsobilé pro podporu a potom budeme moci také vylučovat jednotlivé události jako nespůsobilé. Já chci také podpořit názor, že fond, fond by měl především být využít v neočekávaných událostech. V posledních letech byl často fond mobilizován na pomoc obětem přírodních katastrof, ale bohužel tento proces je velice dlouhý a dlouho trvá a často příslušné zdroje se nedostanou k obětem včas. Proto musíme zlepšit flexibilitu a účinnost fondu, zjednodušit pravidla a také postupy v rámci tohoto fondu, protože to potom zkrátí čas na poskytnutí podpory. Nesmíme zapomenout na to, že rychlost využívání tohoto fondu je důležitým faktorem pomoci, protože také e, Evropský účetní dvůr kritizoval právě pomalé postupy v rámci tohoto fondu. Je třeba tedy zvýšit flexibilitu fondu a to potom nám také pomůže rychle reagovat. Na závěr chci také vyjádřit, že souhlasím s návrhem Evropské komise tak, aby fond zůstal mimo rámec víceletého finančního rámce eh, v, roce, v letech 2014 až 2020. Děkuji. Well done, Constanze. Thank you. Um. Děkuji, to jste zvládla skvěle. Ještě několik poznámek od paní zpravodajky. Ne, já bych chtěla poděkovat Konstanci a já nyní čekám na pozňovací návrhy, tak abychom mohli pokračovat v naší práci. Chce se vyjádřit ještě komise? Ne, také komise se nebude vyjadřovat. Děkuji vám a proto nyní stanovím lhůtu pro pozměňovací návrhy. Pro tuto zprávu je to 17. říjen a potom pro další tři zprávy, o kterých nebudeme diskutovat, také máme tady lhuty, to je zpráva paní Rüle, tady je lhuta 27. listopadu a potom je to zpráva pana Maněky, to je 27. listopad a potom u zprávy paní Kolarské Bobinské tady máme lhutu pro, pro předložení pozměňovacích návrhů 26.11. Děkuji vám srdečně. A chci vás ještě upozornit na to, že zítra se koná schůze s zástupci národních parlamentů a děkuji vám velice za účast a končím schůzi.